Ah, voilà. Micro, voilà. Eh, buongiorno a tutti, scusate se parli... Krásný dobrý den všem. Prosím pěkně, ne, dejte se sluchátka, promiňte, že budu mluvit italsky, ale je to pro mě jednodušší. Dovolte, abych vám sdělila, že toto zasedání je přenášeno na internetu. Nyní eh, přijetí pořadu jednání, které jste dostali. bylo zveřejněno 8. července a souhlasíte-li, platí e, toto přijetí. E, je pořad jednání přijat. Bod 2, sdělení předsedy. Ještě něco? Je to poprvé, co jsem převzala předsednictví a to asi udělám tisíce chyb a prosím vás o hovývavost. Sdělení předsedkyně. Frakce SAD požád, informovala sekretariát a o zprávě Mercedes Preso. Ono je zpravodajkou pro stanovisko pro výbor KONT o roční zprávě 2014 ochrana finančních zájmů Evropské unie a boj proti podvodům. Tato zpráva, tuto zprávu obdržel SAD na poslední zasedání. Souhlasíte-li s tím, platí toto jmenování paní Breso za zpravodajku za přijaté a já jí k tomu eh, gratuluji. A to je jiný. A tady se jedná o doporučení eh, koordinátorů z 6. července. Sešli se minulý týden ve Štrasburku. Koordinátoři se domnívají, že není nezbytné vypracovat stanovisko ke zprávě petičního výboru k výroční zprávě o činnosti Evropského ochránce lidských práv a koordinátoři rovněž ehm, přijeli nový termín středa 23. září od 13.30 do 15.30 pro setkání s delegací z Rady Evropy. Kromě toho bylo řečeno, že meziparlamentní zasedání AFKA že parlamentní zasedání INTA AFKA bude provedeno s kolegy z parlamentních výborů národních parlamentů u, při, na řádném zasedání AFKA ve čtvrtek 19. listopadu 2015. Bude také organizován workshop s generálním ředitelstvím IPOL k parlamentní kontrole a potom AFCO Washington organizováno z 2. července a to se uskuteční v kalendářním týdnu 45, to znamená v prvním listopadovém týdnu. Náš výbor byl požádán, aby přijal doporučení a vzal je na vědom, čili usnesení, která byla přijata. Máte k tomu nějaké připomínky, není-li to tak, platí tato doporučení za přijatá. A tím se dostáváme eh, k Eh, věcem, které máme projednat na našem zasedání. Tady se jedná o zlepšení fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy. Víte, znáte zpravodaje paní Mercedes Breso a pana Elmara Broka. A než Eh, udělím slovo zpravodajům. Dovolte, abych vám řekla eh, ještě svůj názor. Zlepšení fungování Evropské unie. To je prozba na vás všechny, protože v těchto dnech eh, bylo rozhodnuto o dvou iniciat- zprávách z vlastní iniciativy eventuální možné změny Lisabonské smlouvy a tady existují důležité informace, důležité pro Evropskou unii, jsou to informace z poslední, z minulé neděle. A sice podmínky, které byly stanoveny pro udržení Řecka v eurozóně. Já si myslím, že to byly katastrofální zprávy a rozhodnutí nejenom pro Řecko, Eh, kde bude třeba ještě více šetřit při již zbídačeném obyvatelstvu a také katastrofální pro naši Evropskou unii. Proto bych ráda věděla, zda se skutečně domníváme, že bychom měli postupovat podle této agendy, jako by se nic nestalo co pak je možné hovořit o potenciálu smlouvy jenom tak teoreticky nebo o posílené spolupráci, která se neprohlubuje po Evropském summitu, který mnozí pochopili jako ponížení svrchovaného národa, nejbrž také jako výraz jednotné Evropy. Nebezpečí spočívá v tom, že hovoříme o Evropě, která existovalo před jedním rokem, ale už to není žádná Evropa, kde by nehrozil její rozpad. Eh, parlamentní shromáždění zůstává takřka lhostejné eh, tváří v tvář nebezpečí rozpadu Evropské unie. Eh, jsme něco takového, nebo proměníme se ve něco jako žvanírnu a nehrajeme už žádnou roli v Evropské unii. To, co bych si přála já, a v první řadě to říkám na adresu zpravodajů, aby o těchto záležitostech popřemýšleli a zaujali k tomu postoj. Já nemám žádné řešení, ale ráda bych požádala vás všechny popřemýšlet o tom, o jakou unii nám jde o jinou unii, e, třeba i když smlouvy nebudou změněny, nechceme-li, aby imič občanů se dále zhoršováno. E, v květnu e, se konalo slyšení o institucionální budoucnosti Evropské unie, jak interně, tak externě s experty, kteří k tomu v našem výboru představili Eh, eh, své názory. A 19. května eh, vypracoval stanovisko také výbor regionu a Evropský hospodářský a sociální výbor. Dnes Tady máme to potěšení přijmout mezi námi pana Marku Makulu, předsedu výboru regionu, a on nám představí rezoluci z 8. července, která tam byla schválena a která byla zaslána všem členům minulý pátek. Pane Markulo, hned vám uděluji slovo, abychom mohli zahájit rozpravu na základě vašich informací. Mrs. Spinelli. Děkuji vám, paní Spinelli, paní Preso, pane Elmar Broku, vážení členové Evropského parlamentu. Na úvod bych vám chtěl poděkovat za konzultace s výborem regionu o Lisabonské smlouvě. Výbor přispěl k vaší eh, žádosti o usnesení a jak to tady už říkala paní předsedkyně, Minulý týden na plenárním zasedání jsme tedy o tom jednali a vy tady máte na stole tu zelenou brožurku, která eh, mm, jak si uvádí eh, jak si názory eh, klíčových osob našeho výboru a frakce, frakcí. Jsou tam zprávy paní Breso, pana Broka, pana Frhovštata a ty budou přijaty později. A já bych eh, chtěl poděkovat za eh, spolupráci a eh, za práci všech zpravodajů, kteří přispěli. My jsme tuto brožurku rozdali všem členům a já jsem rád, že mám tady teď příležitost se s vámi podělit o hlavní myšlenky a své vystoupení rozdělím do dvou částí. Za prvé se jedná o kroky, které lze přijít v, přijmout v rámci stávajících smluv a dále návrhy, o kterých by šlo uvažovat v případě reformy smluv. Takže nejprve eh, možná zlepšení v rámci existujících smluv. Nejprve co se týče unikátní role výboru regionu, což je orgán, který zastupuje místní samozprávy, a e, to jeho funkce se, se posiluje s každou novou smlouvou, ale mohla by jeho role být i formálně lépe uznávaná. A důvod je jednoduchý. My s dvojí legitimitou, demokratickou legitimitou vůči e, e, veličům a za druhé vůči zástupcům místních samozpráv, kteří také nesou právní odpovědnost v terénu při implementaci evropské legislativy. A e, tyto kompetence někdy jsou výlučné, někdy jsou sdílené spolu s národními vládami. Jsem přesvědčen, že e, e, současné smlouvy umožňují rozšířit naši legitimitu více, tedy aby byla kompatibilnější s, a e, role e, výboru regionu by e, umožnila přímo využívat zkušenosti zástupců samozpráv při naší zákonodárné práci. Takže navrhuji, domnívám se, že je potřeba více spolupracovat při přípravě legislativních návrhů a to včetně u územních studií dopadů a toto by eh, mělo eh, předcházet eh, monitorování implementace evropského práva na místní úrovni. Takže oceňujeme tento návrh a děkujeme podpoře pana Šulce, pana Buska i paní Hybner a všem třem zpravodajům AVKO. A v tomto kontextu jsem eh, přesvědčen, že, zlepší, že dojde ke zlepšení dialogu mezi námi a Evropským parlamentem a posílení principu subsidiarity a lepšímu zahrnutí eh, eh, zástupců samozpráv do parlamentní práce. Tady další bod mám ten, že vidíme pozitivní vývoj v souvislosti s návrhy Rady ohledně balíčku zlepšení legislativy. E, e, jasný odkaz na výbor regionu by měl tedy také figurovat v této souvislosti, v souvislosti s vyšováním naší kompetence po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Nicméně toto by nemělo být záminkou pro odbourávání existující legislativy a e, chceme také apelovat na zlepšení vztahu e, mezi výborem regionu a radou, tak aby výbor regionu měl status e, pozorovatele při jednáních rady tam, kde jsou konzultace našeho výboru povinné. Jasným příkladem je práce rady o politice soudržnosti a o investicích v městech a regionech. Již po řadu let výbor regionu Eh, reagoval na eh, apel eh, celé řady členských států pro vypracování informačních dokumentů v této souvislosti a je potřeba jak si naplnit tuto poptávku, která představuje třetinu rozpočtu Evropské unie. A můj konkrétní návrh je také, abychom konečně viděli přidanou hodnotu postavení pozorovatele, který se může účastnit také trialogu, když jsou eh, v případech, kdy eh, jsou konzultace povinné v souladu se smlouvami. A druhá další část se také týká ehm, tedy případné reformy smluv. Pokud by se diskutovalo o změnách smluv, tak musíme si uvědomit, že každá změna by měla Eh, vycházet z podpory občanů členských zemí. Evropská unie a my jako soubor místních samozpráv bychom si přáli navázat na diskusi, kterou jsme eh, měli v červnu a v červenci na našich plenárkách a aby byl zahrnut výsledek tedy našeho usnesení. Eh, Lisabonská smlouva znamenala nárůst významu národních i, regio, eh, i regionálních parlamentů v legislativním procesu a poskytuje také prostor pro povinné konzultace a v našem usnesení k Lisabonské smlouvě a následném období apelujeme eh, na institu, institucionalizaci tak, aby výbor regionů fungoval jako další komora Eh, eh, v, v rámci evropských institucí. Nicméně tento vývoj by neměl znamenat eh, zvýšení složitosti evropských struktur. Jsme přesvědčeni, že není třeba zakládat nové instituce, ale spíše zlepšit fungování těch existujících tak, aby byly politicky lépe reprezentativní a je důležité si pamatovat, že je povinností Evropské unie vytvořit taková institucionální řešení, tak aby zástupci místních a regionálních samozpráv mohli eh, jaksi eh, se účastnit legislativního procesu na základě zkušeností z terénu. A dále apelujeme na povinné konzultace eh, s výborem regionu, souvislosti s opatřeními, která mají vliv na politické oblasti přímo relevantní eh, eh, na úrovni komunální a regionální, jako je zemědělství, volný pohyb pracujících, liberalizace specifických služeb, migrace, eh, státních pomocí, průmyslové politiky, obchodní politiky. My jsme přesvědčeni, že každý legislativní návrh v souvislosti s teritoriální kohezí Paní předsedkyně přerušuje řečníka. Pane Markulo, prosím, nezlobte se, ale máme strašně málo času, takže to prosím hodně zkraťte. dobrá, třetí, poslední bod. My bychom si přáli horizontální klauzuly eh, k stabilizaci, k měnové unii, která vyžaduje také eh, konzultace v souvislosti s ekonomickými a zaměstnaneckými politikami. Děkuji, paní předsedkyně, to jsou klíčové otázky, které považujeme za důležité a velice nás těší, že se můžeme účastnit tohoto procesu. Děkuji. Grazie dottor Marcula, soprattutto per i suggerimenti che... Děkuji vám za podněty, eh, které se ubírají správným směrem demokratizace. Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo oběma zpravodajům a začnu paní Breso. Eh, okay. Okay. Okay.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 Děkuji. Souhlasím s vámi, paní eh, předsedkyně, a tedy i s ostatními. Potřebujeme pro Evropskou unii eh, silné ambice a to je bez pochyby úkol celého Evropského parlamentu. Ehm, při těchto politických úvahách o stavu Evropské unie. Nesmí to být pouze institucionální. Musíme pokud možno měnit věci, které nefungují. Naší zprávou bychom chtěli poukázat na to, že eh, hranice jsou daleko vytyčeny, je to úkol Evropského parlamentu, rady, komise, všech institucí Evropské unie a celé unie jako takové, i národních vlád a parlamentů. Eh, je na nich, aby přijímali odvážná rozhodnutí Až nás tady v září bude možná o něco více, tak potom budeme řešit i politická témata, která souvisí e, s touto komplexní a složitou situací. Naše zpráva si vytyčila cíl neomezovat se pouze na téma, které samozřejmě nikdo nemůže opomenout, tedy posílení a doplnění e, měnové a hospodářské unie. Tam jsme k tomu právě přijali zprávu a existuje k tomu eh, zpráva pěti eh, předsedů a také našeho. Nelze pochybovat o tom, že ve všech tématech, ve všech oblastech, za které zodpovídá Evropská unie, jsou určité naléhavé otázky, které je třeba nutně řešit. A to nesouvisí pouze s měnovou a hospodářskou e, otázkou, s otázkou obrany, imigrace, e, hospodářskými věcmi. Tady je opravdu všude mnoho naléhavosti a je potřeba odvést velký kus práce a nalézt řešení na spoustu problémů. Doníváme se, e, že institucionální eh, zařízení a nastavení musí být eh, přeskoumáno s cílem posílit demokraticii a demokratickou legitimitu. Jedna z prvních věcí, kterou, eh, nad kterou se musíme zamyslet, je samozřejmě role Evropského parlamentu v hospodářské a měnové unii a v eurozóně. Tady se již rýsují nejrůznější návrhy, některé jsou také eh, návrhy, eh, třeba, eh, že by se tady dělala vlastně nějaká euroskupina druhé úrovně. O tom je potřeba uvažovat a diskutovat. Prostor pro to je, samozřejmě je. Můžeme vytvářet ad hoc výbory, které by byly otevřené všem a potom by se hlasovalo v závislosti na tom, zda se to týká pouze eurozóny nebo celé Evropské unie, mohli bychom si představit nějaké supervýbory a také si můžeme představit, že v rámci rozpočtu EU by se vytvořil zvláštní rozpočet eurozóny, který by byl vybaven vlastními prostředky, to by bylo něco, co by vlastně tady eh, bylo eh, navíc vedle fiskálních příjmů eurozóny. To jsou všechno různé představy, o kterých musíme diskutovat. Potom je důležité, aby se vše vyvíjelo demokratickým směrem eh, i na Evropské radě. Doložka Pasarel tady hraje roli a také hlas, většinové hlasování eh, na Evropské radě. Posílenou a strukturovanou spolupráci eh, by také bylo možné využívat eh, častěji při vylepšování různých politik. Pak je tady metoda společenství, ta, ta tam také hraje svou roli. A pokud jde o komisi, tak tam bychom si také mohli představit eh, určitou strukturu, kde by bylo skutečné, byla skutečná fiskální zpráva, to znamená Evropský minister financí třeba, a nebo třeba posílená spolupráce předsedy euroskupiny s příslušnými komisaři. Ehm, už jsme tady slyšeli to, co tady bylo řečeno k výboru regionu, k hospodářskému a sociálnímu výboru. V interinstitucionální dohodě je třeba ošetřit také téma vertikální a horizontální subsidiarity, také na subnacionální úrovni. To se často v interinstitucionálních dohodách zanedbává, že tady existuje jednak vertikální a jednak horizontální úroveň. Musíme eh, více zapojit eh, širší společnost. To nemusí nutně být uvedeno v textu, ale ta možnost eh, by tady být měla. V evropských politikách musí být instituce lépe definovány. Existují k tomu již určité návrhy, my je samozřejmě posoudíme a uvidíme, jakým způsobem z toho potom vyplyne nějaký konkrétní, konkrétnější text. Pokud jde o národní parlamenty, eh, jejich role musí být vylepšena, také s ohledem na Evropský parlament. Národní parlamenty ty bývají stále častěji vyzývány k tomu, aby eh, hlasovali o evropských tématech, aby rozhodovali o těchto věcech a je potřeba je více zapojit. Máme tedy eh, zprávu o Evropské občanské iniciativě a na základě této zprávy také Eh, vytvoříme určité závěry, vyvodíme z toho další kroky. A jde o to, že je potřeba eh, posílit tu spolupráci i v rámci smluv. Pokud jde o hospodářskou a měnovou unii, zaznělo toho již mnoho. Eh, I ve zprávách, které jsme přijali, je to v textech, které máme k dispozici, kterých vycházíme. A Tady je posíl, potřeba posílit demokratický aspekt hospodářské a měnové unie. K tomu je možné využít nejrůznější nástroje. To platí i pro posílení role Evropského parlamentu. Tak, aby eh, exekutivní úkoly tedy byly lépe, eh, lépe nastaveny také pokud jde o posílení možného rozpočtu pro eurozónu a také pokud jde o kontrolu sociálních politik, které mohou uplatňovat členské státy, protože eh, tam se často musí provádět velmi rozsáhlé a bolestivé reformy a je potřeba eh, proto mít eh, také hospodářskou podporu. Tady k tomu by se dalo hovořit opravdu dlouho. Čas ovšem nemáme, ve zprávě ty věci budou zmíněny všechny ty věci, které by měly vést k tomu, že hospodářská a měnová unie eh, bude fungovat lépe a bude mít také sociální dimenzi eh, posílenější. Pak jsou tady eh, věci energetické unie, bankovní unie, kapitálový vnitřní trh, takže by se dalo říci finanční unie, bankovní unie, tam se tam si ještě doplnit Víme, jak je to důležité oddělit kontrolu a záchranu bank od tedy kontroly státu. Pak jsem také zmiňovala kapitálový trh, potřebujeme fiskální unii a rozpočet Evropské unie by měl být pozměněn tak, aby tady ten rozpočet se opíral o vlastní prostředky a aby uh, se například daňové ráje dostaly pod větší kontrolu a aby daně vůbec se dostaly pod kontrolu potom eh, sociální unie. I to je nezbytné, tak abychom eh, tam měli nějaký, nějakou minimální mzdu a minimální eh, sociální pravidla. Hospodářská soutěž nebo hospodářská soutěž směrem dolů by tomu bychom měli zabránit. Sociální unie by měla v sociální oblasti podpořit státy v problémech. Pak je tady téma eh, vnějších aktivit a podle smlouvy by mělo být možné aby se vše vyvinulo směrem k integrovanější společné vnější politice, aby tady byla lepší koordinace a aby se posílila role eh, vlastně reprezentace Evropské unie, aby vysoká představitelka hrála významnější úlohu, tedy ministrině, eh, měla by se stát jakousi ministriní eh, pro vnější záležitosti ministriní zahraničních věcí. Takže je tady celá řada nástrojů, které by umožnily Evropské unii vytvořit si vlastní eh, složky bezpečnosti. Eh, a tady, tady to má takové dvě strany. Eh, bezpečnost, migrace, to jsou dvě strany jedné mince. A už rada na to také poukázala, že by bylo možné tady toho udělat více, dát tady větší pravomoci Evropské unie, vytvořit nástroje pro společnou obranu. eventuálně pro společné e, vojenské složky, což by mohlo vést k tomu, že budou e, sníženy určité výdaje, které by se zase použily potom pro jiné účely, potom justice a vnitro. Nedávno byl učiněn první pokus směrem ke společné eh, politice přistěhovatelství a víme, eh, že tady jsou důležitá lidská práva a také eh, přístup k Evropskému soudu pro lidská práva. To je tady současný kontext. Děkuji ti, Mercedes, a nyní dostává slovo pan Brok. Protože on musí brzy odejít. Prosím, děkuji mnohokrát. Výbor sekretariátu dlouho věděl, že mohu zůstat jenom od 9 do 10, protože v 10 hodin máme hlasování eh, v jiném výboru. To znamená 15 minut Eh, mohu tady zůstat a přispět k tomuto tématu, ale nevím, jestli eh, tedy eh, stihneme tu rozpravu. Nevím, jak, teda, jak byl rozdělen čas na rozpravu a žádám členy sekretariátu, aby to příště neběželo jinak, jak jsme se domluvili, jako lecos jiného. Druhý bod. Mercedes a já v mnohem souhlasíme, ale ne ve základu zprávy jako takové. Když se podívám na to, jak definovat v užším slova smyslu otázky ústavních možností, tak Mercedes tady představila, eh, jakým způsobem, že by se tam měly zakotvit také směry a směřování politiky. A my máme tedy poněkud jiné představy, ale jsme v intenzivním dialogu, abychom to vyladili. Domnívám se, že je nutno konstatovat, že za prvé Evropská unie musí získat vyšší míru legitimity a to obsahuje také posílení role Evropského parlamentu. To není jenom otázka týkající se Řecka, k čemuž hned něco řeknu, ale je to také otázka dojmu, kterým Evropská unie e, působí na veřejnosti. Zda právem či neprávem to nehraje žádnou roli. E, vidíme, že z mnoha stran od zcela eh, od extrémní pravice po extrémní levici, ale i eh, v jiných, v jiných částech společnosti se spochybňuje legitimita Evropské unie ze zcela jiných eh, politi- rozličných politických důvodů. A musíme se k tomu vrátit, abychom opět propůjčili evropskému procesu vyšší legitimitu. Musíme také nabízet praktická řešení Eh, a musíme občanům také dodávat výsledky a pokrok a to v transparentním procesu. K tomu zcela bez pochyby patří, že se musíme podívat na to, jakým způsobem by šlo rozšířit práva parlamentu. A tady bych rád definoval jednu zásadu. A má to, co právě přednesl také předseda výboru regionu my bychom měli eh, bojovat za to, aby každý eh, dělal svou práci, která mu přísluší z jemu udělených kompetencí. Eh, představa národních parlamentů, že by se podíleli a to utvářeli legislativu na evropské úrovni, to nejde. Musíme posílit národní parlamenty a musíme jim poskytnout takovou možnost, aby mohli kontrolovat své vlastní vlády a ovlivňovat je. Ale tady jsou určité meze, protože to samozřejmě podléhá příslušným národním ústavám, do který, které my nemůžeme ovlivnit. Tam je to vždy svrchované rozhodnutí státu, ale nikoli z tohleto míchání, jak se to navrhuje, aby e, jsme měli společné kompetence a rozhodování jako Evropský parlament s národními parlamenty. Toto já považuji za zásadní věc. Například článek 13 fiskální pakt, to je konec konců obsaženo v evropském semestru a já naléhavě žádám, aby to, co je zakotveno ve článku 13 jako společné grémium, tak jak to teď pracuje, to není žádné rozhodovací grémium, to je grémium, kde se diskutuje a kde se vyměňují informace, tak jak to děláme v zahraniční politice. Ale rozhodně toto gremium nemá žádné kompetence v rozhodování, jinak bychom tady měli chaos. Ale když se podíváme na Evropskou měnovou unii, a to je návrh, který předložil předseda Schulz ve jménu parlamentu eh, pro ten dokument, který mm, sepsalo pět předsedů, abychom vytvořili možnost třeba na základě institucionální dohody do té doby, než to bude zakotveno ve smlouvách, aby ty hlavní směry, které se určují vždy na pět let, eh, byly spoluurčovány Evropským parlamentem. A ne, aby se to rozhodovalo různými mezi stupni, jako by to bylo administrativní, jako by to byla administrativní záležitost, kterou rozhoduje komise. A abychom pakliže z toho vyplyne národní reformní program, eh, který souvisí s evropskými dotacemi, aby tento program nebyl jenom dohodováním národních parlamentů s Evropskou komisí. Abychom na obou úrovních, jak Evropská komise, tak národní parlamenty posílily, ale nikoliv nějakým smíšeným způsobem. Nechceme žádné posování kompetencí. Kompetence tak, jak existují, musí být naplňovány demokraticky a transparentně. Myslím si, že toto musí být systematickým přístupem. Souhlasím s Mercedes v tom ohledu, že potřebujeme peníze, abychom mohli dávat pobídky pro reformní programy. Nejhorší by bylo, kdybychom v této souvislosti se podívali na otázku vlastních prostředků. My jsme, pardon, kdybychom se podívali také na vlastní prostředky. Dříve to bylo tři čtvrtiny ku jedné čtvrtině, ale to není dobrý vývoj Protože tady jsme závislí na kohoutku, z kterého kapou prostředky z národních sta- z jednotlivých států. Proto musíme tady nalézat nové přístupy, k nímž existuje řada návrhů a musíme se podívat na to, aby nezávisle na to, zda se jedná o vlastní prostředky nebo jiné, měli takový rozpočet pro eurozónu anebo pro země, které se připravují na členství v eurozóně, protože i o tom lze popřemýšlet o rozšíření eurozóny, aby to bylo zakotveno v normálním rozpočtu Evropské unie. Když to bude rozpočteno, když to bude obsaženo v rozpočtu Evropské unie, nebudou tady žádné stínové rozpočty a v tom případě je plně zapojen Evropský parlament. abychom eh, v tomto procesu jasně zakotvili eh, kompetence a příslušné položky rozpočtu. A teď se podíváme na to, co hrálo roli v minulém víkendu, ve víkendu a to je kondicionalita. Já stále málo slyším o kondicionalitě. Uh, protože ten by měl dávat možnosti podnětu eh, pobídek, který něco dělá a ten by měl také dostávat pobídky, ten, kdo skutečně něco dělá. Vždy to musí být spojeno s konkrétními úlohami a cíly reformní politiky. A tady poskytovat pobídky. Eh, myslím si, že musíme posílit roli parlamentu i parlamentu, protože musíme zdůrazněvat, že k naší práci vždy patří také efektivita. A když máme návrhy národních parlamentů nebo dokonce senátu, regionu, abychom toto dávali jako možnost spolurozhodování, to je proti systému, protože Evropský parlament je jedna komora, zatímco v jednotlivých národních státech jsou dvoukomorové Eh, systémy. Tečka. A pak bychom měli zvažovat, jakou možnost bude mít výbor regionu, aby jeho návrhy mohly být více využívány. To jsou velice často praktické otázky. je to závislí na zpravodajích těchto dvou výborů. Zda prostě mm, mají to iniciativu spojit se s příslušnými zpravodaji v Evropském parlamentu. Někdy to funguje, někdy to funguje málo nebo nefunguje aby to nebylo v době, kdy my už jsme v procesu z navrhovaných změn legislativního procesu, teprve pak dostaneme stanovisko eh, výboru regionu. Je třeba možná, abychom se prakticky domluvili na tom, že například naši zpravodajové ku příkladu v regionál, ve výboru v regionálním výboru Regi tedy se spojili s kolegy výboru regionu, kteří jsou příslušní eh, pro spolupráci. Můžeme třeba vás pozvat na oběd, jestli to nemůžete zaplatit sami ve výboru regionu, ale měli bychom eh, takové otázky eh, organizovat už v tom raném stádiu činnosti. Myslím, že víte, co mám na mysli. Tady musíme se hodně zlepšit v této oblasti a domnívám se, že pak by šlo let co dosáhnout pro zlepšení zákonodárné práce. A možná, že i na radě by se z toho mohli poučit. Já jsem byl kdysi v minulém století zpravodajem pro sociální výbor Evropského parlamentu pro sociální předpisy pro řidiče nákladáků. Týkalo se to pracovní doby a tak dále. A viděl jsem, že hospodářský a sociální výbor se setkává s jiným výborem a já jsem si řekl, no když jiní se domluví, proč bych já měl něco dělat a já jsem převzal návrhy výboru hospodářského sociálního aniž jsem k tomu něco dodala, bylo to tak přijato, protože já zase nejsem chytřejší v těchto otázkách a tak se podařilo udělat odpovídající legislativu. Myslím si, že musíme posílit spolupráci obou institucí, Protože Evropský hospodářský a sociální výbor a výbor regionu může dávat podněty k našim legislativním aktivním procesu. Myslím si, že můžeme možná spolupracovat. Když se podíváme na výbor regionu, regiony mají často v Evropě větší možnost účastnit se formálně rozhodovacích procesů, než to mají v jednotlivých členských státech. Když se podívám například na možnost ovlivňování měst a obcí, tak se divím, eh, když Britové říkají, tady musí být v Evropské unie více eh, společného eh, rozhodování a zapojování všech a přitom oni jako britská vláda vůbec nezohledňují rozhodování regionu. Když se podíváme například v Německu, tak rozhoduje spolkový sněm o legislativě a zemské sněmy do toho nemají co mluvit. Čili Ehm, tady bychom měli mít jasné rozlišování. Ehm, když se podíváme na obsahové otázky, já nevím, zda je to Mercedes obsah naší zprávy, že bychom se měli vyjadřovat k minimálním mzdě. To je politická vůle, to nemá žádný ústavní charakter. A E, máme tady také kompetence jednotlivých členských států a máme vlastně skoro ve všech státech minimální mzdu a to je třeba přenechat jednotlivým státům, jak to budou organizovat. To se nemusí e, a nemá upravovat na evropské úrovni. Lisabonská smlouva jasně definuje naše kompetence a také to, kde kompetence nemáme. Dokud tady bude existovat takový rozdíl jednotlivých národních hospodářství a systémy sociálního pojištění nebudou harmonizovány. Nelze také harmonizovat systém zdravotního pojištění. Přece nelze dávat stejné důchody a vyplácet stejné důchody v Nizozemsku a v Rumunsku, není-liž pravda. Ale musí být jasné, že každý musí rozhodovat u sebe. A teď se dostávám k Řecku. Řekové mají průměrný důchod, který je tak vysoký jako německý důchod a dvakrát vyšší než je slovenský důchod. Říkám, znovu mají důchod, který je stejně vysoký jako německý důchod, ale dvojnásobně vyšší než Slovensko a Lotyšsko. A proč? Protože nemají žádný systém sociálního zabezpečení po jednom roce vyp- nezaměstnanosti vypadávají ze sociálního systému, nemají žádné sociální dávky a tak dále. A taky musíme pomoci, aby vybudovali systém sociálního zabezpečení. Zatímco Řecko to všechno financuje přes ducho, a když se někdo dostane do zaměstnanosti, tak e, potom e, vypadne z toho systému, stejně jako jeho rodiče a prarodiče. rodiče když se udělá pouze reforma důchodu a nezohledňují se další záležitosti, no tak to nejde. Proto musíme Řecku pomoci, aby vybudovalo systém sociálního zabezpečení, který vůbec neexistuje. A to je otázka, kde by měly hrát svou roli ty pobídky. takřka ve všech zemích máme minimální sociální zabezpečení určitým způsobem, ale v Řecku to neexistuje, to je zásadní problém. A když se potom budou krátit důchody, eh, a když bude odchod do důchodu v 67, což už my jsme zavedli takřka ve všech zemích, ale v Řecku ne, tak oni to mají, musí vysvětlit Řecku. Eh, zatímco v Řecku odcházejí v 50 letech. No tak to tedy země, například země, které mají eh, dvakrát nižší důchod, vysvětlete slovenskému lotyšskému parlamentu, že v Řecku odcházejí do Řecka v 50 letech a mají dvojnásobně vyšší důchod. A já tedy nezávidím těmto zemím, které by to měly prosazovat v příštích dnech, aby vůbec mohla vyjednávání pokračovat. Je třeba podívat se na to i takto. A nejenom pořád proklamovat, že rozhodnutí z minulého výkonu je nedostatek solidarity. Mm, já bych vám ještě rád řekl, že jsem se intenzivně v minulém východu v rámci EPP při setkání šéfů státu a vlád účastnil tohoto procesu, protože jsem členem gremia. A musím konstatovat, že to nebyli ti zlí Němci, ale Eh, tady ochota postupovat dál, tu měli všichni. Od zemí ze Středomoří z jihu až po Lotyšsko a severské státy, ti už nechtěli pokračovat. A nejenom v zemích, které jsou vedeny lidovými vládami, tedy konzervativními vládami. A to Eh, čili to nebyl Schäuble, který tady porušil solidaritu. On naopak vypracoval plány A a B a říkal, když nebude fungovat A, tak to bude B a to je Grexita. A tím, že to bylo veřejně vysloveno, bylo třeba hledat řešení pro plán A s novými příležitostmi, šancemi, ale teď je třeba najít souhlas národních parlamentů. Kdyby Řecko před třemi týdny bývalo schválilo ten původní plán a neorganizovalo žádného referenda, tak tady nemusel existovat tento divadlo, ke kterému pak došlo. Tato odpovědnost leží v rukou řecké vlády. Pouze v rukou řecké vládě. Kdyby se nechovalo tak, jak se chovalo před třemi týdny, už mohlo být všechno hotovo. Toliko tedy k solidaritě a také k demokracii a také Národní parlamenty v 18 státech jsou demokracie. Nejenom jedna země, která provede referendum v nesprávné době a kromě toho eh, na základě otázky chceš platit víc daní a víc eh, ušetřit, no tak to je jasné, jak by se odpovídalo. A proto to bylo poněkud tedy obtížné, co se tam dělo. Já už jsem vícekrát přednesl otázky, jak bychom tady měli postupovat. Já si myslím, že tady můžeme dát příklad, jakým způsobem je třeba změnit radu. Já už jsem to přednesl, potřebujeme vnést transparentnost a schopnost rozhodování v radě, aby fungovala jako legislativní rada, aby řešila ty otázky, které například související s EMU. S EMU my nechceme zřizovat novou instituci eurony, jak by to chtěli francouzi, ale Evropský parlament je parlament eura a euro je měna Evropské unie. A to musí být výchozí pozice. A všechny ty hrátky, které tady probíhají, to je porušování kompetencí a to je prostě jaksi eh, brání kompetencí pouze do vlastních rukou, když to tak nepřísluší. A to dělá například Francie na radě. A e, tady bychom se měli proti tomu bránit, protože já nechci mít žádné nové zdi v Evropě a já jako Němec bych si taky nepřál, aby taková země jako Polsko bylo posunuto do druhé komory Evropského parlamentu. To má, protože se nemá instituciálně pojednávat s Polskem jako s druhou řadou zemí a to platí i pro další země a proto si myslím, že tady je třeba hledat nová řešení. A myslím si, že smlouva to připouští. Lisabonská smlouva. Ale tyto návrhy zřídit nový orgán eh, v Evropské unie, eh, to přeci není nutné. Máme tady jiné možnosti, aby místo předseda odpovědný pro, za hospodářství a měnu by měl být automaticky předsedou eurozóny. A komise je ten aparát a ten exekutivní aparát Evropské unie a proto musí převzít svou odpovědnost, aby to tedy dělal místo předseda Evropské komise a ten by měl pocházet z eh, zemí, z nějaké země, která je v eurozóně, to bych považoval za praktické. A rád, nerad bych tady opakoval další principy. Děkuji za vaši trpělivost. Grazie, onorevole bro. Děkuji, pane Broku. A teď bude zajímavé znát reakci Mercedes k otázce minimální mzdy, protože zdá se, že mezi vámi nepanuje schoda. A není tam slovo stínovým zpravodajům. Pane Proku, když to volíte a to je základních otázka. Minimální mzda je otázka politického hodnocení a v ústavní otázka. A proto to není úlohou tohoto výboru. Není úlohou tohoto výboru diskutovat o minimální mzdě. Tři Mercedes. Eh, ano, Mercedes. Já naprosto se shoduji, není naším úkolem rozhodovat o tom, zda má existovat jednotná minimální mzda, ale je potřeba eh, eh, jaksi vole, eh, sociální zabezpečení pro všechny. Nemusí to být nutně ehm, minimální mzda třeba v výši tisíc eur, ale měly by to být určité poměry a procenta třeba vůči v, v, Eh, výdajům a, a příjmům v jednotlivých zemích, ale měla by prostě existovat jednotná pravidla, která by byla předmětem kontroly. Protože sociální dumping je jedním z problémů, které, kterým čelí eh, eh, společný trh a Evropská unie, tudíž může přijmout pravidla pro zamezení pra, sociálnímu dumpingu. A to je Eh, například zásadní třeba v eurozóně, která je omezovaná velice přísnými pravidly. Děkuji, Mercedes. V tom se shodneme a nyní dám slovo panu Zrdovskému. Pani przewodnicząca, eh, koleżanki i koledzy. Pani předsedkyně, vážení kolegové, Já mám jednu metodickou prozbu na, počátek, na začátek. Už po druhé hovoříme o eh, věcech, kde, kdy jsme nedostali žádný dokument od zpravodajů, pouze od výboru regionu, takže to je velmi těžké o tom pak diskutovat. Takže já chci poprosit oba zpravodaje, aby eh, jak si eh, už něco předložili, nějaký dokument na stůl, protože je těžké o tom diskutovat jenom na základě ústních prezentací. Hovoříme o evropských ideálech, o eh, rozpočtu na obranu a různých zásadních tématech, ale ale eh, mnozí eh, v Evropské unii třeba by se rádi věnovali otázkám, které tady pan Brok zmiňoval a takže posílená spolupráce s národními parlamenty, to je Mm, věc, kterou bychom mohli realizovat prostřednictvím jakéhosi sebeomezení s žlutou kartou, kdyby byla Ehm, práce v Evropském parlamentu pozastavená, protože na rozdíl od toho, co říkal pan Brok, národní parlamenty nyní dostali možnost zasahovat do té evropské sféry a mají tam formalizovanou roli v rámci evropské architektury a neomezují se pouze na kontrolu práce národních vlád. Takže bych chtěl požádat zástupce výboru regionů, nebo zeptat se ho, jestli má na mysli nějaké konkrétní návrhy ohledně toho, jak by mohl výbor regionů mít posílenou roli v oblasti spolupráce v počátečních fázích přípravy legislativního procesu. Jestli by třeba to měla být eh, výměna názorů s výborem regionu, to by mohlo třeba fungovat na základě výměny osvědčené praxe. Bohužel teď pan Brok už odešel, ale paní Mercedes Bresso je tu stále s námi a takže myslíte si, že některé tyto návrhy mohly být zahrnuty do interinstitucionální dohody? A pokud ano, tak například lucemburské předsednictví už eh, ohlásilo, že chce um, tento proces završit do konce roku a to si myslíme, že by mohlo být užitečné v naší práci a byl by to dobrý nápad se tomu věnovat hned po letní přestávce. Děkuji. Takže teď dám slovo panu Korbetovi. Thank you. Děkuji. A k vašim úvodním poznámkám, paní předsedkyně, skutečně si myslím, že je tu skutečně možnost, že diskuze kolem toho, eh, k čemu dochází eh, v Řecku a v souvislosti s Řeckem o eh, poškodí vnímání Evropské unie, ale eh, my nesmíme zjednodušovat něco, co je samo o sobě velmi složité, složité historicky, jsou to složitá data i složitá dohoda. A eh, nemůžeme to zredukovat na eh, jednoduché tvrzení, že Evropská unie a Mezinárodní měnový fond něco Řecku eh, nutí, nutí, vzhledem k tomu, že se jedná již o třetí záchranný balíček po řadě let, takže bez tohoto, bez této eh, pomoci tak by eh, škrty v Řecku byly ještě podstatně horší. Takže je potřeba niancovat tuto diskusi a nezjednodušovat ji protože je to složité téma. A zhoršilo se to celou řadou kroků vlády Syrízy, eh, kdy napřed žádali, aby lidi hlasovali proti a současně eh, se potom ztratil týden, kdy eh, banky byly zavřené a turisté se začaly Řecku vyhýbat, přičemž to je jejich hlavní zdroj příjmu, takže eh, ta eh, eh, vina je na všech stranách. Ta situace je skutečně politování hodná celkově. K tomu, co nás teď čeká, nebo co se dá udělat v rámci stávajících smluv, nebo jejich změn. My bychom neměli podceňovat to, co se dá dělat v rámci existujících smluv, aniž bychom vyžadovali změny smluv. Ať už se jedná o prohloubení ekonomické a měnové unie, kdy to se zdá být jak si to, čemu dávají přednost členové eurozóny, prohloubit unii bez změn smluv, a věc, pro kterou by byla potřeba změna smluv, jako například eh, plně sdílené eh, dluhy, tam není konsenzus, takže toho stejně nelze dosáhnout takové změny smluv. Ale je tu bohatý prostor pro prohloubení měnové unie v rámci stávající eh, smluv. A co se týče politiky bezpečnosti a zahraničí, tam také jaksi je prostor pro to jít dál, i když některé členské státy si to nepřejí. Co se týče institucionálních otázek, tam také třeba projednáváme nyní mezi institucionální dohodu o lepší legislativě, lepších harmonogramech, konzultacích a tak dále. A konzultac, o konzultacích s orgány jako třeba výbor regionu, a jak říkal zpravodaj Brok, je také možno toho hodně udělat neformálně, ale i formálně. Například minimální měsíční lhůta by mohla být stanovena pro mm, eh, stanovisko. Eh, to je věc, která se dá změnit bez změny smluv prostě. Totež, co se týče národních parlamentů, souhlasím, že primárně by měly posílit své postavení na národní úrovni a jestliže více zemí by dělalo to, co dělají severské země, které posilují funkce parlamentu vůči ministerstvům, a to bez změn na evropské úrovni. Souhlasím se zpravodaji v tom eh, dvojím předsednictví euroskupiny a skupiny ministrů financí. To by neměla být oddělená předsednictva, měli by to být relevantní členové komise, kteří budou mít tedy stejné partnery a je třeba možné také, aby služba vnější činnosti dělala více, může třeba spolupracovat s, s, nebo mohla by být součástí e, komise se zvláštním pověřením. Co se týče zdrojů, když se podaří dosáhnout schody v této oblasti, pak toho lze dosáhnout i za stávajících smluv. Takže ze všech těchto důvodů se domnívám, že reforma Evropské unie může proběhnout v rámci stávajících smluv, zvláště vzhledem k tomu, že jakmile by se začalo jednat o změnách smlouvy, tak nejenom kvůli situaci ve Spojeném království, ale obecně by to bylo riziko. Ve Spojeném království pravé křídlo eh, a rozdělené konzervativní strany může tlačit na Camerona, eh, žádat zvláštní požadavky a ty eh, jako nemyslitelné požadavky, které eh, nemůže potom dostat a to by ještě vyostřilo situaci. Takže to je další důvod, proč je eh, důležité snažit se reformovat Unii i bez změny smluv. Děkuji. Grazie onorevole Corbett, volevo dire. Děkuji panu Corbettovi. V tuto chvíli nemáme žádný další čas, už jsme i ten čas, který jsme měli, překročili. Pravděpodobně eh, je to má vina. A řečníci, eh, kteří potom eh, ještě budou hovořit, ty budu velmi přísně kontrolovat, to znamená, nedovolím jim hovořit déle než jednu minutu. A teď má slovo další kolega. Do mikrofonu, prosím. Ja, collega's, uh, dank, u, dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik krijg één minuut. Dat is de tweede keer dat ik... Děkuji, paní předsedkyně. Jedna minuta. Já už tady opravdu sedím od 9 hodin od rána, poslouchal jsem pana Broka, paní eh, Breso a, a eh, poslouchal jsem i tady další déle než hodinu a takto důležité téma, přitom dostanu pouze jednu minutu. Proti tomu bych se chtěl oficiálně ohradit. Já se tady pokusím během jedné minuty nastínit svou vizi. Já si myslím, že tady dostatečně nechápete, oč vlastně jde a e, co je ve hře. V úvodu bylo řečeno, Eh, vy jste řekla, paní předsedkyně, že si myslíte, že toto není vhodná doba, abychom po tom všem, co jsme zažili eh, během posledního víkendu a mm, s ohledem na vše, co se děje a jestli eh, mm, tady budou nějaké změny, tady tady pan Korbet například nabádal, že bychom měli být opatrní, pokud jde um, o nějaké možné další uh, rozšíření třeba smlouvy. Já znám pana Korbeta ale toto je přece diametrálně v rozporu s, té, s tou druhou zprávou, druhá zpráva pana Ferhostata. A, a ta, ta jedna zpráva ta hovoří o tom, že je potřeba více Evropy, prohloubit to a tak dále. Takže já bych kolegovi Jiřovskému řekl, že já raději ani nemám v tuto chvíli žádný dokument písemně v tuto chvíli, protože Eh, ta logika, já si myslím, že ta logika musí být ještě dosti eh, zvážená. Jinak souhlasím s výborem, eh, výborem regionu. Já sám pocházím z regionu Flandry Eh, to by měl být někdy samostatný člen Evropské unie, ale samozřejmě musíme vyčkat, až to bude vše vyjednáno i na evropské úrovni. V každém případu, eh, v případě je výbor regionu velice důležitý a vše je také velmi ambiciozně eh, formulováno. Včera jsem byl na výboru Econ a tam téměř bez ostychu apelovali na europeizaci Eh, také pokud jde o jednání v oblasti měny, měny. A když to tady slyším, tak to vypadá, jako kdyby další prohloubení Evropské unie eh, a více Evropy, že to by mělo být to samospásné řešení, které všechno eh, vyřeší. Já si myslím, že tady bychom měli být trochu více realističtí. A ve vašem úvodu jste řekla, paní předsedkyně, jste tedy uvedla, že bychom měli postupovat opatrně, kráčet eh, vpřed pomalu a ehm, také pokud jde o výbor regionů. Protože všichni víme, že více Evropy možná není ta nejmoudřejší cesta zejména eh, když tady neustále někteří hovoří o tom, že Evropská unie potřebuje více funkcí. Děkuji panu Hanemancovi a dál má slovo Silví Kulát. Já se pokusím dodržet tu jednu minutu, já si myslím, že je důležité, abychom to zvládli. A myslím si, že je škoda, že pan Brok odešel, protože já si myslím, že on Eh, velmi často tady kombinuje různé věci, tu jednotu parlamentu, to, že potřebujeme parlament pro eurozónu a tak dále. Já si myslím, že to by bylo eh, dobré vedle, eh, pardon, uvnitř Evropského parlamentu vytvořit takový parlament pro eurozónu bez vyloučetí jakéhokoliv kolegy, nebo mm, tedy bylo by to se zapojením všech a ve chvíli hlasování uh, to by bylo například eh, v rámci CMS, eh, to by se týkalo pouze některých členských zemí a potom by se hlasovalo ve zúženějším výboru. Eh, to také jeden britský konzervativec navrhuje pro ehm, ehm, Británii, ten říká, aby se tady hlasovalo v rámci Británie pro britské otázky. Tady je, myslím, brémský parlament, který takto funguje, dosti pružně. V každém případě nepotřebujeme žádnou další instituci. Ehm, tady musíme samozřejmě respektovat jednotu a samozřejmě potom také ehm, té, musíme respektovat tu vůli, pokud někdo se bude chtít připojit do eurozóny. Děkuji. Děkuji. A v tuto chvíli má slovo Mercedes. Mercedes má slovo, ehm, má Prosím, dobře děkuji. Chtěla bych nejprve eh, ujistit eh, kolegy eh, v tom, že až proběhne letní přestávka, tak bude předložen dokument, který ještě nebude zcela mm, dopracovaný, ale bude k dispozici tak, abychom se mohli orientovat a abychom věděli, jak to vypadá většina Eh, paní eh, Gular. Já vím, že rozumíte italsky, takže já vám odpovím takto. Eh, já si myslím, že mnozí po nás chtějí určité změny, aby tedy něco proběhlo, ale samozřejmě v rámci Evropského parlamentu by to bylo takové určité zúžení, ale mělo by to umožňovat účast všech, kdo budou mít zájem. Tedy. A také by tam samozřejmě měla být možnost, aby kdokoliv se do toho tedy eh, zapojil. Myslím si, že pokud jde o tu interinstitucionální dohodu, tak tím prostřednictvím by bylo možné toho eh, udělat opravdu mnoho. Tady eh, samozřejmě spoléháme na lucemburské předsednictví, které tímto tady také vítáme mezi námi, je mezi to, že vás necháváme čekat. A tady Eh, ty institucionální dohody, eh, ve kterých by to bylo upraveno, by měly být uzavřeny. Já si myslím, že tady není potřeba pouze měnit smlouvu, eh, jde to i jinak. A dále také vítám to, že výbor regionů a také hospodářský a sociální výbor v těch dokumentech, které přijali, hovoří o tom, že mnohé věci mohou být vyřešeny právě cestou interinstitucionálních dohod. Slyšela jsem také, že lucemburské předsednictví je tomu otevřené. Kolega Hanemans, já si myslím, že společného toho máme málo, ale jedna věc tam je, na které se jistě shodneme, a tedy to, že role vlád na té uh, eh, nižší než národní úrovni, na regionální úrovni musí být více definována. Uh, a samozřejmě musíme zohlednit to, že každá země je jinak organizována. Mnohé z toho, co říkal Richard Corbett, eh, s tím mohu souhlasit, tak jako obvykle. Je tam celá řada připomínek, které jsou velmi eh, případné a trefné. Já si myslím, že mnohé může být eh, provedeno, aniž by byla změněna eh, smlouva, aniž by byly eh, změněny smlouvy, protože to by byla eh, věc, která by trvala dlouhá léta, zatímco my musíme v mnoha ohledech jednat rychle. Tady samozřejmě Uvidíme, jestli by měly být snad smlouvy otevřeny ještě do konce legislativního období. To, to se musí zvážit. Potom poslední otázka, o které bych chtěla pohovořit a možná, že potom i lucemburské předsednictví eh, k tomu uh, může se ad hoc vyjádřit. Já si kladu otázku, zda je možné mít jednu legislativní eh, radu, tak jak to původně bylo i ve smlouvě, Protože já si myslím, že to je důležité. Potřebujeme eh, nějakého kontaktního partnera, na kterého se můžeme eh, v parlamentu obrátit. A rada, jakožto legislativní zákonodárný orgán, by měl mít eh, důležité postavení. Samozřejmě, že Eh, národní země, jednotlivé státy jsou koordinovány v rámci rady, ale bylo by dobré, kdybychom měli jednoho kontaktního eh, partnera, pro, na kterého bychom se mohli obrátit. To je důležité, jsou to věci, ve který, ke kterým se vyjádříme v tom textu. Myslím si, že tato rozprava byla velmi užitečná, protože jsme se posunuli a to i pokud jde o ty rozhovory, které jsme měli um, mezi sebou. Nejsou to jednoduchá témata, a pokud jde o ten text, tak ten by měl být k dispozici v září. Děkuji Mercedes a předtím, než přejdeme k dalšímu bodu, eh, tak bych chtěla požádat pana Markulu o odpuštění. Nemohu vám dát slovo, protože již nemáme čas, ale eh, je tady eh, jiná cesta, můžeme se skontaktovat písemně kde si tady vyžádáme váš názor a jistě budeme mít ještě další možnost na jiných setkáních. A teď se můžeme podívat na další bod a já tady s velkou radostí vítám pana předsedu Schmidte, předsedu Evropské rady. A jak víte, Nikola Schmidt je ministrem, který je zodpovědný za práci, eh, sociální otázky a solidaritu a je tedy pověřen eh, zastávat předsednictví ve vztazích eh, s Evropským parlamentem. Byl také státním zástupcem své země u Evropského parlamentu od roku 1999 až 2004 a účastnil se také mezivládní eh, konference, eh, která vedla eh, k podpisu první smlouvy z NIS. A jakožto zástupce byl také členem konventu, který se zabýval budoucností Evropy. Jedno z témat, eh, které eh, pro něj bude velmi důležité, během předsednictví bude vyjednávání v rámci interinstitucionálních dohod eh, v oblasti lepší legislativy. Lucemburské předsednictví se koná již po desáté a já jsem velice potěšena, že jste mohu eh, lucemburského předsedu přivítat. Motem předsednictví je Unie pro občany a my doufáme, že tato Unie pro občany v této krizi důvěryhodnosti, ve které se v současnosti nalézáme, bude pro vás eh, tady velkou výzvou, budete se tomu velmi věnovat, jsem o tom přesvědčená, takže máte slovo. Paní předsedkyně, nemohu eh, vám skrýt, že je pro mne obrovským potěšením přijít eh, do vašeho výboru. Už proto, že jste tady přednesl určité své myšlenky a Richard Corbett eh, na to také upozornil, když se tady projednávali Lisabonskou smlouvu, ale já už jsem byl spolupracovníkem kabinetu ministrů, když váš otec zpracovával svou slavnou zprávu, eh, eh, a velice dobře si vzpomínám, že jsme byli ohromeni, e, když jsme se sešli, myslím, že to bylo na druhé straně v Charles Alemagne s předsedou komise, která se ještě nejmenovala ústavní nebo s výborem, ale už tady byl návrh Evropské ústavy, která nesla, který nesl jméno pana Spinelliho a my jsme velice pozorně poslouchali, co říkal. To je záležitost, která mě doprovázela celou řadu let až do ústavního návrhu, který také zažil obtížné období. Občas se říká, že institucionální a ústavní aspekty, jakož i ústavní reformy, že to je záležitost pro experty, ale nikoli pro občany. Ale je to tam v organizování veřejné moci, evropské veřejné moci, aby se rozhodovalo o tom, zda budeme mít opravdu demokratickou unii, opravdu transparentní unii skutečně tak, jak vy jste to právě teď zdůraznila, která bude budit důvěru a to je jedna z největších výzev, před kterou dnes stojíme. A proto je třeba vysvětlovat, proč, tato, proč tyto ústavní otázky jsou tak významné, protože přece jenom v sobě obsahují úlohy, kompetence naší unie, jejíž cílem je sloužit zájmu občanů. Rovněž vím, že jsme zažili období s mnoha reformami ústa, eh, smluv. A všichni po všech výhodách, nevýhodách, neúspěších došlo k určitému sklidnění eh, a v určitém období, kdy možná bylo nutno znovu neotevírat určité institucionální ústavní otázky. A na druhé straně my všichni hluboce pocitujeme, že tady Existuje celá řada věcí, které se musí dát do pořádku. Jistě ve smlouvách jako takových, ale takové, také ve všem, co se děje okolo, všechno to, co se přímo týká fungování Evropské hospodářské a měnové unie. A tady se domnívám, máte své návrhy, nápady k tomuto tématu, jak také ty záležitosti, které se dějí vně, se nějakým způsobem zakotvily do rozsahu smlouvy a Evropské unie, aby to nebyl, nepříslušelo jenom nějakému specifickému státu v rámci mezivládních dohod. Poté, co jsem si vyslechl Eh, za těch pár minut, kdy jsem vás poslouchal, máte tady rozpravu, diskusi o demokratické kontrole, protože konec konců to je, oč to běží. Jakým způsobem se demokraticky bude, budou kontrolovat rozhodnutí. A myslím si, že to možná dlouhou dobu bylo sloganem demokratický deficit. To nebylo eh, pouze Eh, deficitem a myslím si, že tady je třeba efektivně v této otázce pracovat a my si přejeme, abychom znovu získali důvěru a podporu našich občanů. Eh, Lucemburské předsednictví, a vy už jste se o tom zmínila, vybrala jako leitmotiv eh, Unii pro občany, protože to nejzranitelnější v Evropské unie leží, unii leží právě tady nebezpečí ztrácet občany, nebýt již normálně běžně akceptování občany. A to je eh, ta velká mise, ta velká úloha, kterou máme vysvětlovat, že eh, konec konců Eh, abych tady, eh, slyšeli už jsme narážku na to, aby občané byli přesvědčeni o tom, na základě skutků, ke kterým dojde, ale také na základě metod, kterými to bude probíhat, na základě toho, jakým způsobem bude řízena naše unie. My jsme definovali sedm velkých cílů. Já tady nechci vstupovat do detailu, protože jste měli příležitost vyslechnout si našeho premiéra, který představil velká témata našeho předsednictví na plenárním zasedání v minulém týdnu. A jenom tedy velice rychle připomenu. Samozřejmě hospodářství, růst, jakým způsobem můžeme obnovit evropskou ekonomiku. Myslím si, že tady je velice významný prvek a to je investiční program komise, který je třeba uskutečňovat, také zaměstnanost, která navzdory všemu zůstává velkými obavami v mnoha členských státech. Ehm, máme tady 25 milionů mladých. Já ehm, jsem také kdysi pracoval v výboru Eh, pro sociální záležitosti a také jsem, byl, min, jsem ministrem práce a sociálních záležitostí, abychom diskutovali o tom, jakým způsobem můžeme znovu obnovit zaměstnanost, především zaměstnanost mladých lidí a zaobírat se vším, co se týká sociálního rozměru Evropy. Eh, samozřejmě jako předsednictví jsme s velkým zájmem sledovali tento cíl, který je cílem trojného A, Eh, sociální záležitosti, ano, my sdílíme tuto ambici, ale teď nastal čas, abychom definovali, co to znamená. Eh, co... Eh, to trojité a abychom přemýšleli o tom, jakým způsobem zapojit sociální aspekt do veřejné zprávy Evropy, do hospodářského řízení Evropy a do celé Evropské unie na neformálním zasedání ministru práce a sociálních věcí, které nás čeká, to bude velké téma. Jaká je ta role předsednictví v této oblasti? A na radě, a o tom jste se zmínili, vím, že tady občas existují pochyby, aby se praktik, zapojili do činnosti rady určité rady, které tady zazněly, jakým způsobem zlepšit řízení Evropské unie, eh, abychom dosáhli soudržnosti. A potom tady máme otázku svobody, eh, spravedlnosti, eh, bezpečnosti. Všichni chtějí Eh, jakým způsobem nalézt tu správnou rovnováhu eh, v našich právních státech a by Evropská unie byla, eh, se řídila zásadami právního státu, třeba že sama o sobě státem není. A potom posílení vnitřního trhu a všechno, co se týká digitální ekonomiky. My se nacházíme v období velké technologické revoluce a je třeba pozměnit, modifikovat celou řadu věcí. Eh, jak v každodenním životě, způsobem, jakým řídíme naše státy v digitálním technologii a jak, se řídí, jak řídí digitálně veškeré administrativní procesy a jakým způsobem digitální věk využívá průmysl. Evropa musí uskutečňovat sítě, propojovat je, ale je třeba bdít nad tím, eh, jak prací operátoři, to, čili všechno to, co směřuje k informování mladých lidí eh, související s digitální informatikou, protože tady by mohlo být vytvořeno mnohých eh, pracovních příležitostí eh, evropská konkurenceschopnost samozřejmě je třeba, abychom byli konkurenčně schopní i v tomto odvětví digitální ekonomiky v rámci globalizované ekonomiky. Musíme zcela jistě zdůrazňovat a pomáhat výzkumu a vývoji, abychom dostali eh, konkurenceschopnosti Evropy. A potom trvale udržitelný rozvoj eh, v tváří v tvář zasedání, které nás čeká v Paříži Evropa, musí eh, jít příkladem v oblasti trvale udržitelného rozvoje. To se týká také prezence Evropské unie ve světě. Zdali jsme opravdovým aktérem a já se připoji k tomu, co se teď děje ve Vídni, kde Evropa byla přítomná, kde byla aktivní eh, ve vyjednáváních s Iránem, která nakonec byla završena touto velice významnou dohodou s Iránem Velice rychle jsem teda načrtl, eh, to eh, říkám načrtl, eh, co se bude týkat našeho předsednictví. A teď několik věd tématům, která vás zajímá. Především tedy, co se týče lepší legislativy. Zlepšení legislativy je trvalý cíl a je to také věc, která je důležitá pro občany občané nemají rádi složité zákony, kterým nerozumí už ani advokáti. Potřebujete advokáty dva, tři, aby to dohromady pochopili a ještě on tomu každý rozumí jinak takže to zas přidělává práci soudům se vším, co to znamená. Takže já si opravdu myslím, že eh, Unie potřebuje lepší legislativu, není třeba regulovat, co není nutné, je třeba respektovat samozřejmě princip subsidiarity, ale současně se nesmíme ochudit o naši kapacitu regulovat a mm, přijímat zákony. Čili je třeba nalézt tu správnou rovnováhu, kde Evropa zasahovat má a kde zasahovat nemá, kde státy nebo regiony mm, nebo místní samozprávy jsou e, vhodnější, kompetentnější e, přijímat rozhodnutí pro danou věc. Takže e, budeme mít významnou akci a to je jednání o e, meziinstitucionální dohodě mezi těmi třemi institucemi. Ono je to důležité, ono se to může jevit jako nejasné, ale ve skutečnosti definuje vztahy mezi našimi institucemi. To znamená, definuje to efektivnost fungování všech těchto tří institucí, tudíž je to pro občany zajímavé, důležité, protože pokud instituce nebudou dobře spolupracovat, nebude dobře fungovat Unie. A bude se ztrácet čas a energie na všech frontách. Takže přistupujeme k těmto jednáním s vůlí eh, dokončit je do konce roku. Jednání už byla zahájena, potom symbolickém ehm, startu eh, evropského koncertu vaše Mm, kolega Frhovštát, pan Timmermans za komisi a já za radu. Eh, my jsme se už sešli, stanovili jsme si pracovní plán a v září hned začneme také na základě již eh, odvedené práce technické skupiny, která se již sešla a ještě se sejde. Dále eh, iniciativa evropských občanů, to je velice důležité, protože to bylo Mm, vlastně vneseno ústavní smlouvou a dále Lisabonskou smlouvou. Domnívám se, že to je eh, významný demokratický prvek, prvek přímé demokracie v Unii. Víme, že váš parlament chce zlepšit fungování tohoto systému občanských iniciativ a Rada je samozřejmě připravena toto podpořit Celá řada diskusí v radě již proběhla, sice o tom, kde co změnit, co zlepšit a Myslím si, že v této oblasti je třeba k tomu přistupovat pragmaticky. To není ideologická záležitost. Je třeba pragmaticky si říci, jak lze zlepšit to technické fungování, skutečně technické aspekty celého systému. A nyní Eh, právo vyšetřování, na to vy se možná budete i ptát, takže jenom stručně. My věnujeme velkou pozornost eh, tomuto, protože se domníváme, že právo vyšetřování patří k významným prerogativám parlamentu, to znamená včetně Evropského parlamentu a toto právo je zakotveno ve smlouvách, takže parlament musí mít možnost vykonávat v souladu s článkem 226 svou kontrolní pravomoc. E, právo vyšetřování Evropského parlamentu je jednomyslně uznané jako jedna z výsad politické kontroly Evropského parlamentu a proto právě smlouvy uvádějí také toto právo Evropskému parlamentu. Nařízení, které z toho bude vyplývat, musí určit, postup výkonu práva vyšetřování a odpovědět na otázku, kdo eh, eh, má tuto kontrolu realizovat a jak. To znamená, kdo eh, zajistí, že stanoviska rady mohou nebýt zcela v souladu třeba se stanovisky, která dosud přijal váš parlament. Takže máme celou řadu právních stanovisek, které vypracovala eh, eh, eh, právní služba rady a domníváme se, že je potřeba ale pokročit, protože je to součást významné otázky, která se týká tedy především Evropského parlamentu. A poslední bod, který bych tady chtěl zmínit, je reforma Evropského volebního zákona. Spolu s předsedkyní paní Hübner a panem Leinenem jsem již předběžně jednal o vašich názorech, návrzích. Vy vypracováváte v tuto chvíli zprávu z vlastní iniciativy na toto téma, která snad zatím ještě nebyla předmětem hlasování vašeho výboru. A my jsme samozřejmě připraveni zůstat v intenzivním kontaktu s vaším výborem na toto téma. Eh, nic, není to nic tajného, je to citlivé téma, týká se národních kompetencí eh, v oblasti volebního práva. Ale jako předsednictví jsme přesvědčeni, že je potřeba pokročit i v této oblasti a je třeba přistupovat k tomu zase pragmaticky. To znamená, co lze, co je proveditelné, co bude faktickým zlepšením evropského volebního systému, co odstraní takzvané administrativní absurdity, kdy třeba eh, tam jsou strašně krátké lhůty a eh, těžko lze akceptovat v našich vnitrostátních volebních zákonech takové lhuty a potom u eurovoleb je máme. Takže je potřeba prostě k tomu přistupovat pragmaticky a předsednictví proto udělá maximum. Takže tolik z mé strany na úvod. Velice vám děkuji za to, že jste mě pozvali k vám do výboru. Grazie, caro ministro. E- děkuji, pane ministře. A já nyní dávám slovo panu Lajnemu. Joe má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře, eh, milí Nikolasi Šmite, my jsme eh, sousedé v Eh, tam eh, na tom hraniční oblasti Sárska, dělali jsme spoustu věcí společně mezi našimi regiony a já jsem opravdu velmi potěšen, eh, že zde předsednictví přebírá někdo tak ostřílený jako ty. Ano, už tehdy, jak si říkal Altiero Spinelli, tam jsme spolu také eh, pracovali, takže tady je mnoho zkušeností, já si to uvědomuji a to bude velmi užitečné v této obtížné situaci. Důvěra je velké téma poslední dobou a myslím si, že v posledních dnech byla důvěra velmi narušená eh, u mnoha občanů, ale také bohužel mezi vládami vzájemně a mezi těmi, kdo rozhodují. Evropa eh, se stala Eh, takovým prostorem eh, pro pokorové hráče, eh, kde vlastně se jako hlavní zájem nevidí veřejný zájem, ale vlastně tady každý hraje za svoji stranu před těmi svými kulisami a pro Eh, tu svou veřejnost. Takže to je eh, určité riziko, eh, které je pro nás velmi nebezpečné. Mohl by to být náš zánik. My se musíme pokusit to ještě jednou slepit, vytvořit si nově důvěru a, a opět do popředí dávat evropský zájem. Bohužel je tady tendence k renacionalizaci. Byla tady položena otázka, jak demokraticky kontrolovat evropské rozhodování. A mě to působí obavy, protože já vidím, že se to opět vrací na národní úroveň, že se objevují národní referenda, takové referendum jako v Řecku, potom ve Velké Británii, potom možná ve Finsku. Takže já si nemyslím, že toto je ta dobrá metoda. Ono to samozřejmě zní dobře, ale není to dobré, protože národní referendum o evropském eh, rozhodnutí, to, to je problém, protože eh, tady eh, vlastně to všechno stavíte proti sobě. Takže tady se musíme zamyslet nad tím, jak tady podpořit demokratickou Evropu a tady jde o to, jak tedy budou hlasovat všichni občané v evropských volbách. Já jsem, my jste o tom hovořil, já jsem rád, že lucemburské předsednictví to vnímá pozitivně, pokud jde o vylepšení evropských voleb od roku 76 eh, se, pokud jde o volby, ty věci příliš nezlepšily. My musíme něco udělat pro to, aby evropské volby byly viditelnější, aby byly transparentnější, důvěryhodnější, atraktivnější a já doufám, eh, že toto citlivé, problematické téma, a já vím, že ministerská rada, eh, to, tam je to určitě vnímáno jako cosi cizáckého, fuj, tady byl, tady se objevuje, tady ta iniciativa evropských voleb z Evropského parlamentu, to se nám vůbec nehodí, ale já vám důvěřuji, že do konce roku eh, dokážete udělat velký krok vpřed a že tomu budete věnovat veškerou péči. Na, eh, pokud je o jednu věc, tak vy jste skutečně ministrem práce a sociálních věcí a když budeme mít pouze eh, Evropu hospodářské soutěže, tak Evropu nepropojíme. My potřebujeme sociální Evropu, musíme to spojit a pokud jde o lepší regulaci, tak eh, tam eh, se také někdy říká žádná regulace, pokud jde o sociální Evropu nebo ekologickou Evropu. Kdybychom tady eh, se zaměřili pouze na eh, hospodářskou soutěž v Evropě, tak by to nebylo dobré. Tady je potřeba, aby sociální eh, dimenze nevzala za své v, tom, v tomto volebním období, v této době. Děkuji. Pane Leinen. A Já vidím, že toto jsou velmi daleko sáhlá témata, minimální mzda, sociální otázky, to jsou velmi důležité věci. Alespoň si to myslím já. Nyní má slovo paní Redinková. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručná, protože Niko Schmidt byl velmi jednoznačný a já si myslím, že všichni na tomto výboru jistě pochopili, že s předsednictvím rady eh, přichází eh, velmi odhodlaný Evropan, který navíc zná dobře Eh, tu problematiku a to je eh, vzácné. Takže to musíme využít. V těch dalších šesti měsících s Nikem Schmidtem se můžeme posunout vpřed, protože má eh, také dobrou vůli, já ho znám již dlouho, zamyslel se nad všemi možnými řešeními, to dělá vždy a má také odvahu ty věci prosazovat. Takže pokud se chceme v některých věcech posunout vpřed, tak toto je ta chvíle, kdy to můžeme učinit, protože tady máme spojence. Děkuji. Grazie, vorrei dare la parola adesso. Děkuji. A eh, kolega Uzadovský, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych položit velmi konkrétní otázku, která se týká nových interinstitucionálních dohod. Mě by zajímalo, jestli by předsednictví chtělo představit nový mechanismus nebo nějaký nový konkrétní návrh, eh, který by se eh, zaměřil na efektivnější legislativu eh, a posílení principu subsidiarity. Pokud ano, zajímalo by mě, jaké budou návrhy předsednictví. Děkuji vám. That's E la parola Děkuji. Slovo má kolega Durand. Děkuji, ne, paní předsedkyně. Pane ministře, děkuji vám za vaši prezentaci a rád bych si dovolil jednu takovou drobnou špičku, ale vy jste říkal, že interinstitucionální dialog eh, byl zahájen a že jste měli první setkání s panem Ferhofštatem. A mě by zajímalo, jaká je pozice, kterou e, tady hájíte za Evropský, který, která je hájena za Evropský parlament, protože pan Ferhofstadt má určitou misi, určité poslání, ale není tady žádný konkrétní mandát, ani nemáme o tom žádné informace, takže kdybyste si přál, samozřejmě, že se zachováte, jak budete chtít, e, nechci tady vyvolávat žádné polemiky, ale Eh, je to otázka, eh, týká se to mandátu, reprezentativity a to je samozřejmě diskuze, která se vás netýká úplně přímo, ale já toho využívám, abych to zmínil. A pak je tady jedna věc, která mi působí starosti v programu, eh, v pracovním programu, a to je otázka dopadových studií. Já samozřejmě chápu, že je tady snaha Eh, vytvořit lepší zákonodárství, rozumím tomu. Eh, hodně se tady hovoří o demokratických otázkách demokracie a já eh, jsem vždy znepokojen, když předtím, než vlastně že vlastně tady se, tady se některé věci předesílají a mě by zajímalo, co si myslíte o té nezbytnosti provádět studie dopadů. A potom další dvě stručné otázky. To jsou věci, které se neustále vrací a to je registr lobbystů, pokud jde o radu já jsem tu otázku položil již v minulosti a budu to dělat opakovaně a opakovaně. A potom e, stále stejná opakující se věc. Myslíte si, že jednoho dne, stejně tak jako máme transparentnost v rámci jednání, která probíhají, nebo rozprav, které probíhají v parlamentu, budeme mít nějaké zápisy, z toho, co se diskutuje na radě, protože to by bylo jistě dobré, kdybychom mohli eh, mít tady takové paralelní formy, abychom věděli, co se eh, projednává na radě a jakým způsobem je to tam eh, vždy projednáváno. Takže pokládám vám tuto otázku a velice vám děkuji. Děkuji. Paskale, děkuji ti za tvé otázky a já bych eh, se také chtěla na něco zeptat. Zajímalo by mě, co vám řekl pan Ferhofstadt. V každém případě připomínám, eh, že náš kolega Ferhostav přijde mezi nás 21. září. Ale také, eh, také na to jsem zvědavá. A teď má slovo paní Breso. Mercedes, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Um, jsme velmi eh, rádi, že jste mezi námi a jsme přesvědčeni, že lucemburské předsednictví nám umožní posun vpřed v otázkách, které v tuto chvíli jsou eh, velmi zajímavé pro celou Evropskou unii, ale také i pro náš výbor samozřejmě. Myslím si, eh, že pokud jde o to, co jste tady uvedl, o tom obecném programu lucemburského předsednictví, tak tam jsou také aspekty, které nás eh, mimořádně zajímají. Například eh, business non-fini, eh, institucionální organizace, měnové a finanční unie, zejména role Evropského parlamentu, Hovořilo se o tom u té předchozí zprávy, ta diskuze eh, tady je velmi intenzivní a hrozí, že by eh, to mohlo vést k nějakému parlamentu druhé třídy eh, a takže tady my spoléháme na to, že máte demokratické a institucionální no, dobré záměry a pak je tady, nebo je to věc, kde bude potřeba dohodnout se tak, aby to lépe objasnilo roli demokratické kontroly Evropského parlamentu. Tady se věci velmi rychle vyvíjí a někdy eh, tedy eh, může dojít k nějakým rozhodnutím, které jsou mimo kontrolu demokratického systému. Jedna věc, kterou už jsem zmínila, chci si ji zopakovat. Myslím si, že větší využívání komunitární metody je nezbytné. Samozřejmě jsme tady eh, v rámci krize sklouzli do nějakých jiných postupů, které se vzdálily té metodě, ale já si myslím, že pokud budeme trpěliví, tak se k tomu můžeme opět vrátit a Eh, to v mnoha rozhodování, v případech rozhodnutí. Pokud jde o ten eh, druhý bod, to trojí A, tak tady samozřejmě to zajímá mnoho eh, výborů, ale myslím si, že je tam také institucionální aspekt, sociální dimenze, ta plně eh, je součástí vnitřního trhu, protože máme společná pravidla, eh, eh, ne, ne, vlastně nestanoví homogenitu, ale Nehovoří se tedy o jednotné minimální mzdě pro všechny, hovoří se o několika pravidlech, které se týkají e, sociálních otázek, sociálního blahobytu, sociálního dumpingu a tak dále. A tady by bylo velmi e, zajímavé, kdybyste nám mohl e, říci, jak defini, definujete to trojité A Eh, které tedy s tím přišla komise, ale bylo by dobré, kdybychom všichni proto našli nějakou definici, aby to bylo jednoznačné i pro naše občany. A prioritou přece je vytvářet unii, která bude přístupná, srozumitelná pro občany. Eh, takže eh, v této věci požádáme také kolegu Ferhofštata, aby nám předložil Eh, svou pozici, to není problém, on je také členem tohoto výboru, takže bez pochyby ho se můžeme, eh, můžeme se ho na to zeptat. A potom se velmi často zapomíná na eh, některé normy. Já jsem Eh, ekonomkou, ale také jsem se hodně zabývala právem. Bylo mi řečeno, že právo musí být obecné a abstraktní a velmi často eh, na to na evropské úrovni zapomínáme. My jsme tou první legislativní úrovni, potom jsou samozřejmě ještě národní parlamenty a potom ještě je ta regionální úroveň a všichni do toho nějakým způsobem zasahují. A já si myslím, že tady bychom eh, měli mít ten princip toho obecného práva, a potom bychom to ponechali na subsidiaritu a na ty další úrovně, aby to vlastně konkretizovali. Víte, že v tuto chvíli pracujeme na vylepšení občanské iniciativy a také eh, na právu vyšetřovat. Náš kolega eh, o tom bude hovořit a také e, je důležité volební právo. A zde by bylo dobré, kdybychom znali stanovisko rady k těmto otázkám. My jsme e, ten text e, již dosti připravili, dost jsme pokročili v této práci a zajímalo by nás, co vy považujete za přípustné nebo rozumné, například nějaký společný práh, kde bychom Eh, jasněji tam měli povinnost eh, střídat eh, ehm, nebo reprezentovat muže a ženy, tak aby tam byla nějak, aby to bylo nějak nastaveno v legislativě. A pak tady byly ještě jiné věci, které zmínil například kolega Leinen. Možná, že to vše, to jsou věci, které by mohly být uzavřeny během vašeho předsednictví, takže bychom rádi znali váš názor. A zajímá nás také demokratičtější unie eh, a silnější unie, více Evropy. Možná, že nebude možné během vašeho předsednictví tady upravit smlouvy, ale možná, že by to šlo v rámci existujících smluv, pokud budou mít eh, ty příslušné instituce dobrou vůli. Děkuji. Mercedes. A já teď vám musím eh, dát eh, jednu prozbu. Prosím, buďte struční, protože jinak jinak nebudeme mít čas na odpovědi ministra. Vážení pane Castaldo, prosím, máte slovo. Pane ministře, moc děkuji. Je nám potěšením, že si tady můžeme vyměnit názory. A chtěl bych se zařadit mezi ty kolegy, kteří doufají, že brzy budou moci hovořit s panem Frhoštatem. Je dobré, že eh, přijde 21. září, protože ono ta jednání už pomalu končí, takže je nejvyšší čas. Co se týče interinstitucionální dohody, leží mi na srdci ochrana práv eh, malých parlamentních frakcí, aby mohly vyjadřovat své eh, názory a stanoviska v rámci fungování legislativního procesu v Unii. Opakovaně jsem měl pocit, že to není priorita obecně a že, že proces trialogu trošku neguje ten žádný legislativní proces podle smluv. Takže by mě zajímalo, co si o tom myslíte a co plánujete pro řešení tohoto problému. Kromě toho eh, jste zmínil otázku občanských iniciativ, to je významný právní institut a my a naše hnutí pěti hvězd tomu věnujeme velkou pozornost a evropští občané mají často pocit, že jsou ignorováni. A mm, e, pro získání toho milionu podpisů je velice Eh, to velice složité, vyžad, jak si mají mnoho překážek a potom komise najednou nemá ale ani povinnost eh, konkrétně reagovat nějakým legislativním návrhem na to téma, které občané takto podpořili. Takže v rámci dialogu a diskusí, které mm, proběhly na toto téma, eh, tak bych rád věděl, co máte v plánu eh, v oblasti eh, reakce eh, komise na tento projev přímé vůle evropských občanů. K volební reformě by mě zajímalo, čemu říkáte pragmatický přístup. To znamená, co, co, co to konkrétně pro vás představuje, tento termín. Eh, kolega Durand mě jinak předběhl, co se týče potřeby větší transparentnosti prací rady a ta představa těch paralelních forem se mi moc líbí, takže velmi podporuji jeho návrh. A poslední věc, to je otázka všech otázek. Vzhledem k těžké době, které jsme vystaveni, Chtěl bych vědět, jak hodnotíte to, co se stalo v posledních dnech v souvislosti s dohodou mezi řeckém eh, věřiteli a ostatními členskými státy. Já jsem osobně přesvědčený, že stojíme před velkou volbou a tato volba nebude eh, za dva roky nebo za rok, na to nemáme čas. Buď vybudujeme skutečně federativní Evropu s odpovídajícím rozpočtem a s expansivnějším ekonomickou politikou, fiskální unii, eliminaci daňových rájů eh, a daňové konkurence mezi členskými státy a chceme a, a vytvoříme eh, systém sdílení eh, dluhů a všechny tyto nástroje použijeme pro realizování sociální unie toho trojitého A, o kterém hovořil váš premiér při prezentaci programu rady, anebo eurozóna padne sama od sebe, protože si neumím představit, že by mohla přežít bez těchto nástrojů, protože asymetrie systému, která je teď tak patrná a její důsledky není udržitelná. Je to můj osobní názor a mě by zajímalo, co si myslíte vy osobně, co si myslí lucemburské předsednictví a co plánujete eh, tím či oným směrem v nadcházejících eh, šesti měsících. Děkuji panu Kastaldovi za Eh, to, že se vrátil k tématu, kterým jsem zahájila dnešní zasedání. Pan Cheli. Buenos días, señor ministro. Krásný dobrý den, pane ministře, děkuji vám mnohokrát za to, že jste mezi nás přišel. Mm, svítí to červeně, teď ano. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře, za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji za vaše slova. Je tady téma, za které jsem vám velice vděčena, které jste zmínila, to je zpráva o právu vyšetřování ze strany parlamentu. Já vám musím říct si naprosto jasně, že tady máme problém, pane ministře. A jak jste řekl, ať už jsou eh, prognostiky dobré, já vás podrobím zkoušce. A dodám vám důkaz. Eh, za poslední měsíce tento parlament, eh, tento výbor a tento poslanec, který k vám hovoří, se snažil eh, hovořit s radou a nebylo to možné. Nebylo to možné, protože rada podle mého názoru má postoj, hm, řekněme, Mm, nepřátelský vůči zprávě, kterou schválil parlament v minulém legislativním období. Já to chápu, protože parlament nemůže schválit zákon s právem eh, na iniciativu. Samozřejmě jediný zákon, který můžeme schválit v iniciativě parlamentu, to nemůžeme tady definitivně schválit, aniž by došlo k dohodě mezi radou, a s radou a komisí. To je mi naprosto jasné. Ale bohužel v minulém legislativním období, aby se zase nespadlo do toho témata, minulý parlament to schválil, ale já mám prostě dojem, že rada tento akt vnímala jako nepřátelský akt. A my jsme se toho chopili v novém legislativním období. Tento výbor mě pověřil, abych zpracoval zprávu, já jsem ji vypracoval a žádal jsem a mé kolegy výboru, abychom byli flexibilní, abychom se snažili nalézt novou dohodu s radou a komisí, ale už uplynulo šest měsíců, abychom s vámi o tom mohli hovořit. Lotyšské předsednictví vyvinulo velké úsilí, ale v radě docházelo k blokování ze strany menšiny, a to říkám tady, říkám to před vámi, pane ministře protože schůze, kterou jsme svolali na 18. června, byla zrušena ze strany rady v 9 večer před den předchozího dne. A já jsem byl tedy velice zklamán, pane ministře. Chtěl bych, abyste věděl, že tento parlament chce vyjednávat o té dohodě a chce s vámi a s komisí nalézt konsensus, protože si uvědomujeme, že buď budeme, dospějeme k dohodě a nebo budeme mít pra, nebudeme mít právo na vyšetřování v tomto parlamentu. Já vás pouze žádám, pane ministře, aby rada začala s námi hovořit. Já jsem to udělal na jednom zasedání s komisí, žádal jsem lotyšské předsednictví, aby u nás, aby byla jaksi pozorovatelem, protože rada ještě nedala nový mandát pro účastnění se odborné a neformální schůze. Nebyla tady autorizace, nebylo povolení, ale toto přání tu zůstalo. A e, to můj záměr, můj, to jsem vám teď vysvětlil, abych vás chtěl požádat, aby prosím pěkně v září jsme mohli začít alespoň mluvit. Pouze mluvit, pane ministře, aby bylo možné, aby tento parlament schválil takové nařízení e, s dohodou, v rámci dohody s vámi a s komisí, aby parlament dostal právo rozvíjet zásadní možnost rozvíjet parlamentní kulturu. Děkuji a doufám, že to nastane. Děkuji vám za toto nesmírně, za, tato, za tuto nesmírně důležitou otázku. A teď dostává slovo pan Scholz, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já brutálně vstoupím do diskuse, upřímně řečeno protože před 6 lety, když jsem eh, se dostal do Evropského parlamentu, jsme tenkrát, a já jsem začal pracovat už tenkrát v ústavním výboru, hovořilo se o demokracii, o sociální Evropě, o výzvách, kterým se čelí, o nutnosti posílit komunitární metodu s právem voleb a iniciativou občanů. Určité záležitosti byly uvedeny v život, ovšem eh, to všechno zůstává jenom taková kousková práce zbývají, jsou tady jenom kousky. Já si myslím, že se musíme dostat k nové smlouvě, protože způsobem, jakým je Lisabonská smlouva koncipovaná, nefunguje ehm, tváří v tvář ekonomickým i sociálním výzvám, kterým Evropa čelí. My si uvědomujeme, že tady dochází k únavě Evropou. Všichni občané to tak vnímají. Včera byl zveřejněn článek, kde levice, tím má na mysli Labour stranu, to se uvořenilo v Británii, že z Velké Britá z výstupu Evropské Británie z Evropské unie se udělá velké téma v Británii takže tady máme ty otázky Grexitu, Brexitu a ty se teď dostávají na politicko-stranickou úroveň. A já jsem proti takovému jednání. Já si myslím, že evropskou spolupráci a integrační procesy musíme hájit. Ale proto, jak to máme udělat? No, co to je sociální Evropa? Když už lidé nezažívají realitu ve všedním dne, eh, realitu EU, že jsou jaksi vyloučeni z rozhodovacích procesů a domnívají se, je to úplně jedno, koho zvolí, ať to budou konzervativci, sociálně demokratičtí nebo e, další strany, no tak se nic nesta- nebude dít a my jsme vlastně selhali. A to je úloha lucemburského předsednictví. Já souhlasím s, s tím, co tady zaznělo, nemáme čas. A proto jsem se zmínil už o tom příkladu před 6 lety. A já vám velice děkuji, děkuji za to, co jste řekl, že se chcete eh, zaobírat tak důležitými tématy, jako je přepracování eh, občanské iniciativy, téma better regulation. Ale co to je? Better regulation. Eh, better regulation bude znamenat krok, další krok směrem k sociální Evropě nebo ne? A nebo tady zůstane ten mm, zlomový bod, který nebyl vyřešen a sice partnerské konání mezi Evropským parlamentem jako přímo zvoleným orgánem a mezi radou, kde jsou tedy zastoupeni šéfové státu a vlád a ministři. A to je ten rozpor eh, mezi mezivládní a komunitární metodou. A neposílíme-li komunitární metodu, tak tady doch, bude docházet k dalším renacionalizačním tendencím. A já bych chtěl vysloveně říci, že z hlediska toho, co se stalo minulý víkend, je nutno podívat se zpět na rozpad Jugoslávie, kde by si býval nikdo nepomyslel, že pár měsíců nebo roku po eh, rozpadu Jugoslávie by mohla opět propuknout válka. A jestliže jako nositel ceny Nobelovy ceny míru Evropský parlament se skutečně podíváme na to, jakou roli máme, musíme si uvědomit naši odpovědnost a odpovídajícím způsobem konat. A proto tady mohu pouze říci, že tento výbor a hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu a parlament jako takový, jako plénum v dubnu 2014 řekli, Musíme změnit konstrukci trojky zcela vědemně i z ústavně právního hlediska. A co se stalo? Nic. A dnes zažíváme vlastně pokračování selhání takovéto struktury. A už eh, eh, z demokraticko-praktického hlediska musíme tento proces zřetelně vylepšit a s daleko větší odvahou přistupovat k těmto tématům. Ehm, musíme se podívat, proč tady máme tyto problémy ehm, jestli se chceme zpětně zajistit nějakou zvyšující se ehm, mezi vládní metodou. No to snad ne, já doufám velice ve vaše předsednictví a doufám, že po šesti měsících budeme moci mít daleko lepší bilanci. Děkuji vám. Eh, grazie Helmut. Děkuji ti Helmute. Děkuji ti za eh, tyto zásadní otázky, které jsi položil. A teď další řečnice Vigula. Eh, merci d'être là. Merci pour les orientations que vous avez. Děkuji vám, že jste tady, děkuji za vaše slova. Já mám jenom jedno poselství. Já bych prosila, aby lucemburské předsednictví se pokusilo navrátit komunitární metodu. To, co se stalo minulý víkend, je pohroma. A bez ohledu na úsilí, které mm, bylo vyvinuto, aby ten vlak ne, nevykolejil, tak prostě komunitární metoda obsahuje dva prvky, které z té diskuse úplně vymizely. Za prvé, že je tu vyšší zájem, který není součtem národních zájmů a za druhé, že je potřeba, aby soužily velké a malé státy. A mezi velkými státy je Německo, se kterými jsme se museli usmířit. To je všechno. Může to působit hloupě, ale opravdu pov, musím povzbudit vás i vašeho premiéra, aby v nadcházejících měsících ve veřejné diskusi připomněli pár pojmů, které bohužel zmizely z mysli řady lidí. Děkuji eh, Silvie za velkolepé vystoupení a dávám slovo panu Gererovi. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Šmite, za vaši přítomnost na našem výboru, ale především eh, za ty výborné závazky, které se tady načetnul ve jménu lucemburského předsednictví na radě. Eh, tady souhlasím s tím, co tady zaznělo, to, co řekla Vivian že skutečně musíme využít příležitosti, že máme toto předsednictví, protože historicky je zapojena do evropského rozměru všichni, kteří jsme tady jistě eh, tyto zásady sdílíme. Můj příspěvek souvisí se zjednodušováním ekonomického a politického řízení Unie. Já se domnívám, že více než efektivita evropských politik jako téma sociálního rozměru a demokratického rozměru. Nad rámec tohoto deficitu politik tady máme problém zprávy věci veřejných. A ta komplexnost a složitost všech problémů, institucionální struktura Evropské unie není říditelná v současném stavu, ani teď, ani do budoucnosti. Protože stejným způsobem, jakým eh, se počítá se zjednodušením legislativního procesu, by se mělo také, eh, by se měl zahájit zjednodušený systém řízení Evropské unie. Zjednodušení legislativního procesu se nahlíží s určitou obezřetností a opatrností a také s určitými obavami ze strany nejrůznějších politických skupin jako i mé, protože tyto skupiny se domnívají, že se to může stát mechanismem pro zabránění činění rozhodnutí sociálního charakteru které se budou představovat tak, jako by komplikovaly dobré fungování trhu a že dobré fungování trhu potřebuje, co já vím, mít méně komplikací, méně složitostí a méně intervencí jiného charakteru než čistě obchodního a ekonomického. A proto já jsem zdůrazňoval, že dobré snažit se zjednodušit institucionální fungování Evropské unie. A tady bych vás požádal, aby Rada při nejmenším během vašeho předsednictví eh, se eh, trošku eh, ohradila proti těm snahám, které se teď objevují Eh, co se týče řízení Evropské unie, všechny tyto návrhy týkající se eh, eventuálního paralelního parlamentu zemí eurozóny nebo vytvoření nějaké rady či orgánů v eurozóně. A existuje-li eh, teď nezbytnost rozhodnutí, hm, potřebujeme tady zohlednit tuto komplexitu a máme tady také, a kdyby se zavedly tyto návrhy, které tady kolují, tak by to oslabilo politické řízení Evropské unie. Jak už jeden slavný filozof, kterého zná celý svět, řekl, Bacon, při jedné příležitosti, že práva Pravda je pravděpodobnější, že se zrodí z chyby než z chaosu a z matku. A já si myslím, že ti, kteří budou vnášet zmatení do politického řízení Evropy, budou jednat proti přežití této instituce a tohoto konstruktu jako takového. Děkuji panu Guerrerovi a slovo má další řečník. Ja, eh, tack. Jag uppskattar att eh, jag har haft... Děkuji. Velice oceňuji, eh, že jste k nám přišel a rád bych něco předeslal k balíčku lepší legislativy. My zelení jsme tím znepokojeni tedy to, že téma lepší regulace v praxi znamená, že bude horší regulace a že ji bude méně. A doufáme, že se to nakonec nenaplní, že tomu tak nakonec nebude. Nyní ještě k událostem eh, víkendovým pohledu Švédska měnová a hospodářská unie je vnímána s určitým odstupem, no, ovšem po tom uplynulém víkendu je to tak, že dříve nebo později to bude tak, že ta či ona země se možná rozhodne eh, z hospodářské měnové unie vystoupit. Bez ohledu na to, zda to vnímáte jako pozitivní nebo negativní, bude mnohem lepší, když pro tuto variantu budou existovat eh, řádné plány, tak aby eh, vystoupení eh, mohlo být skutečně řádné a nebylo chaotické, protože to chaotické vystoupení by přineslo důsledky, které jsou nejasné. Takže doufáme, že lucemburské předsednictví začne tím, že budou zvažovány takové možnosti. Děkuji. E, se non ci sono altre... Takže pokud nejsou další žádosti o slovo, tak si dovolím sama také jednu otázku položit panu ministrovi. Týká se to především krize, kterou nyní procházíme a toho, že komunitární metoda tady nám chybí a mnozí to zdůraznili, pan Castaldo, pan Scholz, paní Gužár a další, připomněli, že bychom se k ní měli vrátit. A já se chci soustředit na onu dohodu. A nevím, jestli bychom neměli přemýšlet o povaze podivné povaze euroskupiny. Já jsem po, jak si úzce sledovala jednání s Řeckem v posledních měsících a pozorovala jsem velkou slabost obecně právního státu nebo vlády práva. Proč to říkám? Je to proto, že z důvodů, které nebyly řádně zdůvodněné, byl řecký ministr vyloučen vlastně z jednání. Ministr Varoufakis se obrátil na právní službu Unie a odpověď, kterou já vám tady chci citovat, je, že my, euroskupina, neexistujeme podle práva a žádná smlouva naši skupinu nezakládá. Tudíž tady jsme konfrontováni euroskupině, která se nezodpovídá z ničeho před nikým, jedná tajně, nemá ani zápis z vlastních schůzí. A o občanech ani nemluvě. Ti prostě se nedozvědí nic a já mám pocit, že nejenom je to mimo jakoukoliv komunitární metodu, ale je to i mimo jakýkoliv e, právní stát. Děkuji, pane ministře, tedy. A teď jste na řadě, abyste odpověděl a zareagoval na položené otázky. Bez mikrofonu. Je vais, euh, je vais essayer. Já se pokusím ty otázky poněkud seskupit, protože některé z položených otázek mají eh, mnoho společného. Co se týče celé té problematiky eh, zlepšení legislativy, jistě chápete, že nejsem mluvčím pana Frhovštata. A takže pokud vím, vy ho pozvete, vyspovídáte, dáte mu mandát, který si přejete, ale já mohu říci toto. První schůzka, která proběhla, byla organizační. Pan Frhovštat vás mohu ujistit, nepřekročil své pravomoci ani mandát, pokud jakýkoliv má ale každopádně já zastupuji radu a už to samo o sobě není lehké, takže nemohu ještě jednat za další instituce. Ale podstatné je toto. Za prvé, samozřejmě žádný z nás by neřekl, že chce špatnou legislativu, eh, nesrozumitelnou, přehnanou regulaci, to už je trošku těžší, to není dobré pro Evropu, protože když se regulují věci, které za normálních okolností není třeba regulovat, tak to se na tom všichni shodneme. Ale jediná věc, a to je jasné, nejde o to nějak zadními vrátky omezovat kompetence, které stanovily smlouvy, pravomoci uvedené ve smlouvách, legislativní pravomoci uvedené ve smlouvách. To je jasné. Tato meziinstitucionální dohoda, podobně jako všechno, co se týče lepší eh, legislativy, nesmí oslabovat nebo měnit smlouvy. Za to za prvé. Za druhé, eh, politic, politická rozhodnutí nebo politika tady eh, na prvním místě. Já si myslím, že už nejsme unie, kterou řídí technokrati. Svého času jsem jim taky byl, takže to mohu říci. My jsme politická unie. Nedokončená, ale politická unie. A, politi- a ta politická rozhodnutí, závěrečná rozhodnutí přijímají politici. E, nejsou tady orgány, nebo orgány, které máme, nás mohou informovat, mohou nás varovat před důsledky takového či oného rozhodnutí, ale ve finále prostě rozhoduje politika a politické rozhodnutí. To je demokracie. Máme tady dvě mm, větve legislativní, to je rada a parlament, a tyto dvě legislativní větve prostě musí rozhodovat a přijmout vlastní odpovědnost. Jestliže komise předtím, než přijme návrh, a ona má prakticky všude monopol eh, eh, práva iniciativy, takže ona eh, vede dialog s jednotlivými zúčastněnými subjekty a tak dále. Ano, to je potřeba, ale jak si rozhodují politická rozhodnutí. Jedna věc, to je problematika sociální, ta je mi velice blízká, ale můžu to aplikovat i na jiné oblasti. My teď nemůžeme rozložit to, co v sociální oblasti bylo vykonáno. A mnozí z nás, včetně mě, již mají pocit, že to, co bylo vykonáno, je nedostatečné v ekonomickém kontextu, v kontextu vnitřního trhu a tak dále. Čili Rozhodně teď eh, v rámci refitu eh, není cílem zbavit se sociálních aspektů toho či onoho. A eh, jednal jsem o tom s komisařem Timmermancem, není to ani záměrem komise, ani pana Timmermance. Takže to je jasná věc. A my se budeme snažit zjistit, jak by instituce mohly lépe spolupracovat v oblasti politického programování, hodnocení politik a tak, jak to dělá váš parlament, teď to trošku obrátím. To znamená, pokud může existovat přeregulovanost, může existovat také nedoregulovanost. To znamená, že cena přeregulovánosti musí být viděna také z opačné strany, to znamená, co by, co by nás stálo nedostatečné regulování. A absence Evropy je jasné, že pokud bychom neměli pravou skutečnou Evropu se svými pravidly, kde hospodářské subjekty vědí, co mají čekat a co to má za důsledky. A ty důsledky jsou jasné. Eh, když budeme stavět drobné bariéry tu i onde, tak nakonec podniky, možná ne ty velké firmy, ale malé podniky, se dostanou do eh, obtížné situace eh, z pohledu konkurence a bude pro ně těžké prodávat nebo poskytovat služby za hranicemi. Takže si myslím, že toto je třeba brát v potaz a tyto diskuse, které povedeme, budou vedeny v tomto duchu. Co se týče studií dopadu, tam jsem to myslím řekl jasně, jsou potřeba, ale zase nesmí být jako, nesmí mít přednost před politickým rozhodováním. Co se týče voleb, ptali jste se, co myslím, pojmem pragmatický. Ono to je samozřejmě těžké upřesnit, ale jsou tu určité úpravy, které jsou potřeba v oblasti volebních práv. To je zase otázka harmonizace, to je taky na vás je to trošku srovnatelné s tím, co jsem říkal předtím. To znamená, je potřeba dospět k rozumným harmonizovaným pravidlům v oblasti volebního práva, takže v některých zemích pro výkon základního volebního práva eh, všechno proběhlo řádně. Když jsme se bavili o některých ustanoveních, byly tam třeba lhůty, v některých členských státech příliš krátké lhůty na předložení volebních seznamů a proč v některých zemích mm, je, jsou dva měsíce na předložení kandidátky a v jiném státě týden. Takže to jsou věci, které je potřeba jako skorigovat a my jsme připraveni o tom diskutovat s vaším parlamentem, abychom eh, toto vyřešili. Co se týče rejstříku lobbystů, já souhlasím, že na tom můžeme pracovat. To je otázka pro váš parlament, pro komisi. To svým způsobem je to otázka i pro radu částečně, ale je třeba otevřeně pohovořit a, a zajistit odpovídající transparentnost. Co se týče e, měnové ekonomické unie, já eh, vám neřeknu svůj osobní názor, protože tady nejsem ani jako lucemburský minister, ani jako Nikole Schmidt. Já jsem tady jako zástupce předsednictví, takže musím také e, podle toho vystupovat. Všichni vědí, že konstrukce eh, měnové hospodářské unie je nedokonalá. Máme zprávu pěti předsedů, to je trošku taky můj osobní názor, se dá říci, že prostě lze tam ještě řadu věcí zlepšit, zvlášť v oblasti sociální a také v oblasti institucionálního fungování, to je jisté, ale je to začátek. Jsou tu určitá omezení, politická i jiná, ale je to dobrý začátek je třeba na tom pracovat, jak jsem říkal, zítra mezi ministry sociálních věcí proběhne diskuse o e, sociálních aspektech e, e, o řízení, hospodářského řízení. Dáme to na stůl a až budeme o té zprávě diskutovat, tak to tam zahrneme. Demokratická kontrola je také samozřejmě otázka. Já nemám připravené řešení, jestli má kontrolu vykonávat Evropský parlament nebo Nová komora. On, tam ten kolega již odešel, on říkal, nezvyšujme složitost fungování našich institucí. Ano, s tím souhlasím, ale problém s euroskupinou, a to já bych byl velmi opatrný, je takový na začátku. A já u toho byl, protože já si ty diskuze pamatuji. Ze začátku to nech, jako eh, jsme nechtěli politické řízení eh, euroskupiny, všechno spočívalo na centrální, Evropské centrální bance. A teď vidíme, že není možné měnovou unii řídit bez politické moci. To nejde. Takže bude potřeba vy, vytvořit politickou moc nad rámec toho, co dnes je euroskupina. Nebo nemá být euroskupina. Jak si realita ukazuje, že některé problémy eurozóny prostě musí řešit členové eurozóny a jedině oni to mohou vyřešit. Teď máme Evropskou radu na úrovni eurozóny a já se chystám pozvat ministry práce a sociálních věcí zemí eurozóny, aby diskutovali o sociálních aspektech e, kontextu eurozóny, protože si myslím, že když jsme členy nějaké měnové unie, tak ty problémy stojí trošku jinak než tam, kde nejsou přímo členy. To neznamená, že chceme vylučovat. Samozřejmě třeba informovat, zachovat úzké vazby, ale jestliže jsme v eurozóně, tak podléháme jiným omezením a jiným problémům, než když jsme mimo. Co se týče práva vyšetřování, Já jsem připraven v září, kdy budete chtít, eh, se s vámi sejít a prodiskutovat otázky které jsou pro parlament důležité. Ale naše předsednictví samozřejmě mě chotí, co říkáte o lucemburském předsednictví, mám z toho radost, ale předsednictví je pouze předsednictvím rady. To neznamená, že teď předsednictví se chopilo moci v Unii. Takže když se mě někdo ptá, co předsednictví navrhne v oblasti subsidiarity a tak dále, předsednictví neučiní návrhy. My se budeme snažit zlepšit to, co je na stole a hledat kompromisy, protože funkcí předsednictví je pomoci hledat kompromisy. Kompromisy v radě, kompromisy případně s ostatními institucemi a s Evropským parlamentem. Takže můžeme se podívat, eh, co jsou jaksi hm, plány Eh, rady v oblasti eh, práva vyšetřování a kde bychom mohli nalézt styčné body. Ale to je jaksi moje nabídka, abychom se sešli a v klidu se podívali, jak si stojíme a jak bychom mohli pokročit v této oblasti. Souhlasím s vámi, že tuto diskusi o vyšetřovacím právu parlamentu, které existuje, jde o to je upravit, eh, zlepšit. A to vůči komu? Vůči eh, komisi, vůči radě a tak dále. Důležité je prostě mít jasná pravidla. A konečně Ona už tady není, ale e, souhlasím s tím, co si ratifika. E, e, ten evropský zájem se často trošku vytrácí z těch diskuzí, protože právě naše instituce jsou v takové v mlze. Nejsou jasně or, e, připravené řešit krize takové, jaké my teď proděláváme. Ehm, takže my jsme tady měli určitý optimismus a mysleli jsme si, že všechny krize jsou překonány a že krize jako z roku 29 už se nikdy nevrátí. A, a víme dnes, že je to jinak, že krize jsou realitou a mohou se stát tak jako ta, kterou jsme prožili a která proběhla v roce 1929. Takže já si myslím, že tady je potřeba pracovat jednak na tom, abychom eh, to dobře regulovali, organizovali, eh, pokud jde o ty malé státy, velké státy, to, co říkal Joe Leinen, že teď ta vlastně nacionální, národní dimenze, ta je teď všude, ano, národní zájmy jsou všude. Možná proto Eh, že je tady eh, určitý nedostatek eh, toho vyššího zájmu, že ten je málo reprezentovaný a měli bychom na něj více upozorňovat, protože ten evropský zájem je přínosem pro všechny. Ovšem někdy, protože žijeme ve velice mediatizovaném světě, se to ztrácí, vstupuje do pozadí. A potom poslední poznámka se bude týkat um, možnému exitu z eurozóny. Jestli, ano, změna smluv, ano, tady bude potřeba samozřejmě změnit smlouvy, to je jednoznačné. Je potřeba je změnit rychle. Tady je to složité, protože víme, že ty eh, země, eh, kde proběhla referenda nebo kde chtějí referendum, ty jsou velmi tady obezřetní, opatrní ale já si myslím, že tady je potřeba se k tomu blížit krok za krokem postupně a pokud si přejeme, aby tento proces byl úspěšný, tak potřebujeme nejprve získat novou důvěru do evropského projektu, protože pokud se nám nepodaří nově získat důvěru v evropský projekt, tak jakákoliv revize evropské smlouvy propadne, bude selháním. Takže tady je potřeba získat důvěru a tu nezískáte na úrovni smluv, ale to je to, co Evropa znamená pro občany v sociální oblasti, v hospodářské oblasti, v oblasti ochrany životního prostředí a tak dále. Takže závěrem bych jen řekl ano, eh, komunitární metoda ano, ano, to je jediná metoda, která umožňuje eh, skloubit ten eh, vyšší eh, zájem s těmi ostatními věcmi, tak jak říkala Silvie. A tady je potřeba se k té metodě vrátit, je potřeba vrátit ji v mnoha oblastech, já tady eh, nechci se vyjadřovat k účasti eh, jedné eh, vlastně důstojné mezinárodní organizaci v určitém procesu. To není úplně komunitární, ale uvidíme. A já si myslím, že tady, co chybí, to je silná politická dimenze. To tady zaznělo. Víme, že nemůžeme mít měnovou unii, pokud tady nebudeme mít politickou unii. Bylo to řečeno, mnohokrát to bylo řečeno, mnozí to říkali, i ti, kteří byli proti měnové unii. Nedávno jsem četl článek Friedmana, já nejsem adep, tedy zastáncem jeho teorií, ale on řekl, že pokud vytvoříte měnovou unii a nebudete mít politickou unii, tak eh, se to eh, tak, tak tedy půjde do tuhého. Ano, no, skutečně jde eh, do tuhého a mohlo by se to ještě zhoršit, pokud ta politická unie tady nebude. Děkuji. Děkuji, pane ministře, za eh, to, že jste zodpověděl otázky a chtěla bych možná jenom připomenout, že nebyli pouze optimisté mezi zakladateli eh, eura. Já si pamatuji, možná jste znal pana Tomase Kumalavského, eh, který pracoval právě na euru a on říkal již od samého počátku zrození eura, že měna bez státu dlouhodobě fungovat nemůže. A teď jsme se dostali do takové situace. Et bon, oui, et bon courage. Takže přejeme vám mnoho štěstí. Siamo arrivati al eh, penultimo punto, credo. Eh, teď jsme se dostali k našemu předposlednímu bodu a eh, a to je bod číslo 6, úloha Evropské unie v rámci OSN, jak lépe dosahovat cílů Evropské unie v oblasti zahraniční politiky. Eh, dnes tady proběhne první výměna názorů ke k návrhu stanoviska pana Davida McAllistera. Ještě jednou opakuji, jde o eh, roli Evropské unie v rámci OSN. A, eh, a pan McAllister tady dnes nebude, omlouvá se a je tady místo něj pan Pávo Vejrinem To téma, to asi nemusím zdůrazňovat, je velmi důležité a když si uvědomíme na roli, eh, kterou OSN hrali po ukončení studené války v mnoha krizových oblastech, a v rámci usnesení, která byla tedy přijata v OSN, tak eh, je to důležité. I dnes se bude rozhodovat těmito rozhodnutími, pokud jde o eh, politiku zásohů a také jim eh, Pane Vývande, kdybyste byl tak laskav, představte nám stanovisko a vaše úvahy a návrhy. Máte slovo. Eh. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dámy a pánové, kolega McAllister mě požádal, abych představil jeho zprávu místo něho, protože se musí účastnit zasedání eh, ve Washingtonu. Zpráva bude krátká, protože máme omezení na 1500 znaků a proto kolega McAllister se soustředil jenom na ty nejdůležitější body, které jsou. Evropská unie má v Lisabonské smlouvě zvláštní postavení, má díky Lisabonské smlouvě zvláštní postavení v OSN a, a podporuje OSN zejména rezoluci 72-62, kde se jedná o účast Evropské unie, je to z 3. května 2011. Eh, je třeba dále posílit eh, spolupráci mezi Evropskou unii a OSN na základě modifikovaných politických misí prostřednictvím odpovídajících aktivit a je třeba zlepšit dále spolupráci. Za třetí, jedná se o vytváření stabilních vztahů, které jsou e, základem pro práci všech organizací pro zabezpečení ochrany lidských práv a rozvoj a vývoj a rozvoje. Je třeba eh, zasazovat se o nové struktury, je třeba zlepšit také administrativní procesy. Za páté, Evropská unie členské státy jsou největším finančním přispěvatelem do rozpočtu SN a proto je zapotřebí silnější kontrola a transparentnost při výdajích. Proto Evropský parlament má významnou roli, aby odpovídajícím způsobem také byl informován, aby bděl nad tím, že budou prostředky spravedlivou měrou rozdělování. Eh, a je možné dávat pozměňovací návrhy k této zprávě. Pan autor eh, zejména očekává pozměňovací návrhy týkající se detailních návrhů eh, v oblasti kontroly rozpočtu a v souvislosti se zprávou, která byla přijata v dubnu 2014, bude třeba také připravit se na generální shromáždění, na valné shromáždění OSN. Tady je třeba podívat se na reformní systém OSN, na Radu bezpečnosti, jeho legitimitu, regionální reprezentativitu a o posílení role Rady bezpečnosti. Cílem Evropské unie má být usilovat eh, o místo v rozšířené radě bezpečnosti, ale proto je nebezpečné, aby se EU rozvíjela ještě dále v určitých ohledech, zejména eh, bezpečnostní a zahraniční politika EU ještě není tak daleko, že by všechny státy hovořily stejným hlasem. A na druhé straně Francie a Velká Británie se nechtěli zříci svých eh, křesel ve prospěch křesla Evropské unie. Pakliže by se měla změnit charta OSN, postavili, byli bychom postaveni před neřešitelnou otázkou, jaké jiné mezinárodní organizace by mohly usilovat o členství. Soudržnost a efektivita Evropské unie jako celosvětového aktéra má být zlepšena a má se hovořit jedním hlasem, což bude možné lepším sladěním postojů členských států a spoluprací mezi, Evrops- mezi Evropskou službou pro vnější činnost a členskými státy. Tolik ty nejvýznamnější body, na které kolega McAllister chtěl upozornit. Hluta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla stanovena na 28. srpna, domnívám se. A máte-li otázky, rád se pokusím na ně odpovědět. Děkuji. A teď kolega Joe Linen. Mulțumesc colegului meu, domnul McAllister, pentru un document foarte bun și cred că este un excelent punct de plecare al discuțiilor, precum și colegului nostru. Děkuji eh, kolegovi za tento dokument, který je velice dobrým východiskem. Děkuji vám za prezentaci. Jakožto zpravodajka sociálních demokratů eh, bych eh, ráda řekla několik slov. Nejprve musíme usilovat o dlouhodobou spolupráci nebo zamýšlet se na dlouhodobou spolupráci s vyšší eh, OSN eh, a Evropskou unii. Významná je tady, eh, jsou tady finanční příspěvky. Neměli bychom zapomínat na to, že od roku 1991 OSN neměl Eh, generálního tajemníka, eh, který by, měl, tedy, který by byl z Evropy. Takže to je eh, velice významné a já bych chtěla navrhnout, aby mm, generálním tajemníkem byl nějaký evropský občan do budoucnosti. Zajímavé také je, že tuto pozici zatím nikdy nezastávala žádná žena. Nikdy na této pozici generálního tajemníka nebyla žádná žena. A já bych ráda chtěla, aby členské státy podpořily evropského kandidáta na toto místo a aby to byla žena. Já si myslím, že to by eh, byl důležitý signál, který bychom vyslali světu. Evropská unie Členské státy Evropské unie jsou největším eh, finančním dárcem eh, OSN. Podle čísel Evropské komise 28 eh, členských států přispěli nebo přispívají z 35 rozpočtu a asi 36 na mírotvorné operace. Takže tady z toho celkového objemu příspěvku. Členské státy také z 50% přispívají k dobrovolným programům OSN. To je velmi významný příspěvek a je samozřejmě přirozené, že eh, něco takového eh, by tedy eh, mělo být, ale jsem trochu znepokojena nebo zklamána tím, že nemáme více pozorovatelů u OSN a že nemáme právo, hlasovací právo. My jsme samozřejmě tam získali zvláštní status, plného účastníka na mnoha eh, úrovních, ale to neodpovídá výši našeho finančního příspěvku. A naše eh, angažovanost v těch tématech, které se tam diskutují, není eh, dostačující. Jakožto zpravodajka na tyto věci upozorním v textu stanoviska a potom ještě jedna poslední věc, která se týká usnesení OSN 65 276, kde je Evropská komise vyzývána k tomu, aby, vyzva, aby provedla posouzení dopadu, jak tedy toto je prováděno a jaké závěry z toho můžeme vyvodit tak, abychom zajistili efektivnější multilateralismus. E, závěrem chci ještě poděkovat zpravodaji za to, že mé návrhy zohledňuje a těším se na spolupráci. I Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan Helmut Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl také poděkovat panu zpravodajovi za jeho návrh, který předložil. A zároveň bych rád upozornil jeden centrální aspekt, který je podle mého názoru důležitý. A sice otázka, kde je specifický příspěvek našeho výboru. Já se domnívám, že komplexnost, která se projevila i v představení této zprávy, jsou nám všem jasné a pak, když uvažujeme v zahraničně politické dimenzi anebo obecně o otázkách politiky jako takové, týkající se otázek spolupráce EU a OSN, lépe řečeno spolupůsobení EU ve rozvoji politiky v OSN, jsme si zajedno, že tady je třeba zohlednit celou řadu aspektů, je třeba dále přemýšlet o tom, co lze reálně zlepšit a kde je třeba něco opravovat. Ale otázka, která mě zajímá, je, proč se zaobíráme v ústavním výboru těmito otázkami. Možná, že bychom tady měli tedy působit doplňujícím způsobem v tom ohledu, že bychom se podívali na otázku, jakým způsobem vnitřní struktura Evropské unii při rozvoji bezpečnostní a zahraniční politiky s ohledem na naše působení eh, v OSN může být posílena. To jsou ty otázky, které jsme vlastně pokládali eh, i předsednictví Lucemburska. My jsme něco mezi Evropskou hospodářskou měnovou unii, ale v reálně fungující politickou unii. To je výrazem toho deficitu, který máme, abychom mohli působit jako svébytný samostatný aktér. Ten status, který máme jako společenství státu, musíme vyvíjet jinak politiky. A tady bychom měli popřemýšlet o tom, jakým způsobem by Evropská unie měla zvolit přístup k politikám OSN i regionálních organizací v rámci systému OSN měla si je vzít za základ e, i své politiky, politiky EU a v tom případě bychom vlastně dosáhli nepřímo většího příspěvku EI do celého systému OSN. A závěrečná poznámka, protože návrh, aby generální e, tajemnici nebo aby kandidátkou e, za Evropu byla žena, to se musí nejprve nějaká žena rozhodnout. non mi pronuncio su quest'ultimo punto. Já se k tomuto poslednímu bodu vyjadřovat nebudu a rovnou dám slovo kolegovi Gastaldovi. Grazie, prezidente, grazie. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, Barbaro. Přiznám se, že teď je těžká chvíle pro Ehm, diskusi na toto téma, které je významné, ale složité. Já se tady vyjadřuji jako koordinátor AFET. Mezinárodní organizace sami eh, jsou v krizi. OSN je rozštěpené, Rada Evropy je rozdělená, prostě proto, že se svět dělí na bloky a taková je realita. Takže tato rozdělenost se týká také Evropské unie která dělí bloky a důkazem toho jsou poslední jednání s Řeckem a o Řecku. A to je paradoxní, protože na jednu stranu se snažíme garantovat určitou konzistentnost v našich pozicích v rámci OSN, ale skutečná otázka, kterou si musíme položit, je, zda jsme schopni tu konzistentnost zajistit mezi námi dříve, než ji extrapolujeme do OSN. Obecně v posledních měsících vidíme celou řadu iniciativ a postojů, které se dotýkají role vysoké představitelky. Nebuďme pokrytci a říkejme věci eh, tak, jak jsou. Ukrajinská krize o, mimořádně vážná. A kdo nakonec sehrál roli v jednání? Byly to eh, dvě jaksi eh, hlavy států z 28. Takže to nepovažuji za správné institucionálně, protože máme vysokou představitelku, která by měla tuto roli hrát. Samozřejmě je e, dobré, jestliže e, kdokoliv přispěje k posílení pozice Evropské unie, zvlášť pokud se jedná o hlavy států, které mají vliv a prestiž a e, mají jaksi privilegovaný kredit, ale Mm, tímto se vlastně ztrácí kredit a prestiž a viditelnost institucí EU v rámci mezinárodních institucí, protože OSN si potom bude eh, oprávněně eh, klást otázku, eh, s kým má mluvit, jestliže chce oslovit Unii. Má oslovit vysokou představitelku nebo některý z vlivných prezidentů nebo koho. Tento typ chování má své dopady, to je jisté. A můžeme přijmout různá opatření eh, v rámci komise, ale jsem skeptik, co se týče eh, očekávaných výsledků. Než abychom hovořili o signifikantních výsledcích, jestliže my negarantujeme zahraniční politiku eh, a bezpečnostní obranou politiku, jestliže Unie nemá jaksi poslední slovo, tak je potřeba eh, najít eh, společného jmenovatele eh, národních politik a bohužel se to nedaří. Já vám mohu předložit dlouhý seznam příkladů, kdy většinou dominují národní zájmy. V některých případech jsou tyto státy kritizované, jindy nikoli, ale každopádně to podkopává komunitární metodu i cíle e, nějaké společné politiky a cíle nejsou dosahovány, všechno je rozpracované, nic není hotové a e, prostě e, to dítě se ještě nenarodilo. A e, zatím se tady bojuje o vlivu a vzdalujeme se evropským cílům. Čili přemýšlejme o tom, Eh, budeme mít jistě příležitost předložit pozměňovací návrhy, protože když nevyřešíme ten základní problém, tak nevyřešíme ani praktické potíže. Doufám, že náš výbor, eh, který má intelektuálně statečné členy, snad zaujme jasné stanovisko, aby to poselství eh, komisi jaksi prošlo jasně, jestliže ani na plenárce nedokážeme nazvat věci pravými jmény, pak nemůžeme se divit, že nám občané dost nevěří. Děkuji Fabio za tyto otázky i za tu metaforu eh, o narození dítěte nebo tedy motýla, eh, zatím nejsme ani housenka, my se zatím vracíme eh, k rovnováze moci nacionalistických mocností v Evropě, tak jak existovaly před první světovou válkou. Inu, teď dám slovo panu Terry Kanrasi. Eh, ich werde wahrscheinlich já pravděpodobně řeknu něco podobného, co už řekli mý kolegové. Měl jsem dojem, že pan McAllister velice krásně poukázal na slabiny Evropské unie i na slabiny eh, OSN. Velice pěkně formuloval tu společnou slabinu institucí. To je otázka, kterou si kladu také já. Jak lze očekávat, že z toho vznikne efektivní dílo, z těch slabin? Jakým způsobem by se mělo začít? Abychom nemuseli konstatovat po mnoha léta něco strašného, a sice, že se vůbec nic neděje, že se o tom pořád mluví a diskutuje a neděje se nic, nestane se nic. Jakým způsobem bychom měli začít jedna tak, aby se něco stalo v tomto obtížném eh, vztahu? Děkuji vám, paní předsedkyně. Grazie, onorevole Tricabras. Děkuji. A jestliže už nemáme žádné další příspěvky, rada bych požádala pana Výlanda, zda chce zareagovat. Pardon, ještě tady je někdo? Pan Jo Leinen. Promiň, jo, neměla jsem tě na seznamu, to není vůbec žádný problém. Já ta otázka byla, co ústavní výbor, čím může přispět náš ústavní výbor eh, k tomuto tématu. Já se domnívám, že bychom měli také dát tlačky pro USN, jakými měřujeme EU. Transparentnost, efektivita a demokratická kontrola. A zpráva David McAllistera je v tomto ohledu velmi dobrá. Lecos tam uvedl, a já se opravdu domnívám, že transparentnost OSN potřebuje zlepšit. Tady lecos neprobíhalo dobře. A myslím si, že kontrola rozpočtu by to mohla zlepšit. Efektivita je součástí onoho velkého problému reprezent reprezentativity, protože už eh, zastoupení v OSN neodpovídá eh, rozdělení světa. Eh, a Evropská unie, mm, když bude regionální, samozřejmě pak by mohla přijít Africká unie, Azijská unie, tyto regionální sloučení, a muselo by se tedy do budoucna uvažovat o tom, že tyto regionální Eh, orgány by měly mít také eh, křeslo a nikoliv titul pozorovatele. Když se podíváme na klimatickou konferenci, tam EU má svůj hlas. Není tedy pozorovatelem, ale účastníkem jednání. A měli bychom tedy se snažit o to, aby v Radě bezpečnosti se objevila také Evropská unie. Víme, že už tam jsou dva evropské státy, ale pokud se rozšíří toto gremium, tak by Evropská unie měla být přitom, protože na základě Lisabonské smlouvy máme společnou bezpečnostně obranou politiku, nebo bychom ji alespoň chtěli mít. A teď k demokratické kontrole. Někteří z nás se účastníme kampaně pro parlamentární rozměr OSN, to znamená vedle válného zhromaždění mít také parlamentní zhromáždění a já s potěšením hledím na to, že pan zpravodaj v bodu 1 v dlouhodobé perspektivě vyžaduje takový světový parlament. Ano, je to silné slovo, světový parlament, ale kampaň, kterou vedeme, směřuje k parlamentnímu zhromáždění, které by začalo stejně tak, jako začal Evropský parlament, jako konzultativní orgán Eh, který by mm, byl obsazen delegacemi národních parlamentů. Myslím si, že článek jedna hlavní zprávy může přežít, ale možná, že také předložím pozměňovací návrh AFKA pro posílení demokratické kontroly nad parlamenty členů OSN jsou to národní parlamenty a kdyby EU měla svůj hlas, e, tak by to byl také náš parlament. E, je trochu přežitkem, že tady rozhodují v OSN pouze exekutivní orgány a nevládní organizace mají statut, ale zastoupení občanů nemá žádný status v Evropské unie. Kromě toho, že Amnesty a e, další organizace jsou pouze pozorovateli. A to se musí zlepšit. Grazie, Joe. Trovo trist. Děkuji, Joe. Já si myslím, že je smutné, že pořád ještě diskutujeme o možnosti eh, vyrobit si zastoupení v Radě bezpečnosti. Přitom jsme to již měli mít dávno, již eh, dlouhá léta. Pokud se nehlásí někdo další, tak má slovo pan Víland chcete schrnout eh, tu diskuzi? Eh, panu McAllisterovi eh, sdělím vaše poděkování, včetně toho, že hovořil ne německý poslanec, který hovoří srozumitelněji než já ve svojí švábštinou, takže děkuji, děkuji za příslip. Eh, myslím si, že eh, tady ten personálně politický aspekt byl velice zajímavý. Byla tady stanoviska, ve kterých se objevovaly eh, určité pochybnosti, v jakém stavu se my sami vlastně nacházíme a je to velice složité vyžadovat hlas, když si sami ani nejsme zajedno v tom, zač tímto hlasem vlastně eh, bojovat nebo za, jak s tím hlasem naložit. Takže já si myslím, že tady bychom možná měli vylepšit ještě vlastní rozhodovací postupy předtím, než budeme eh, chtít nástroj, eh, který, se kterým bychom nedokázali ani účinně nakládat. Takže já samozřejmě nejsem v roli zpravodaje, ale přístup pana Šolce mi připadá zajímavý, tedy že bychom se možná měli pečlivěji zamyslet nad tím, jaké projekty u OSN běží a možná že bychom měli eh, tlačit na to, aby našimi prostředky, eh, možná i posílenými, bychom podporovali ty projekty, které považujeme eh, za správné a které dobře běží, protože ten náš příspěvek bychom neměli dávat nejenom v duchu transparentnosti, že my uvidíme to, co se tam děje, ale že i my zvýšíme tu transparentnost na té naší straně, aby to, co my děláme, bylo transparentnější pro ostatní. A potom a mám takový pocit, že eh, ta parlamentní komponenta, to parlamentní schromáždění, ehm, že mi to úplně nesedí. Je to pro mě problém, parlamentní schromáždění diktátorů, nebo být tam s diktátory, tam je mnoho, mnoho zemí a já si myslím, že tato frakce by byla v tom parlamentu největší a já osobně nevím, jestli bych tam osobně chtěl. Potom pan Castaldo se tady o něco zasazoval a já to eh, s panem Ekalistrem proberu, ale v minulosti si myslím, že jsme jednu věc dělali dosti dobře a to je ta parlamentní eh, složka v oblasti IP, OPPP, a tady Evropský parlament se dobře etabloval, už jsme byli i hostitelé eh, pro e-parlament, Itálie se tam velmi angažovala ten projekt eh, začal trochu eh, zadrhávat, ale já si myslím, že téma síť, digitalizace a přístup občanů eh, k svému parlamentu prostřednictvím internetu, vše to je velice zajímavý projekt, který bychom měli ještě více podpořit. Myslím si, že ne všude, kde působili sociální, sociální sítě, že bychom tam měli lepší demokracii, ale ale já si myslím, že již v tuto chvíli můžeme říci, že účast občanů prostřednictvím moderních médií, tam, kde probíhá vše demokraticky, má eh, stabilizující vliv, dobrý vliv, takže možná, že tomu bychom se tady mohli také věnovat tomuto aspektu. Děkuji, pane Víland. A já bych teď eh, ještě ráda připomněla naše lhůty v této věci. A tady máme tři termíny. 15. Ne, omlouvám se. 28. srpna 12 hodin poledne. To je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů 28. srpna 12 hodin v poledne, tedy závěrečné, eh, závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy. A potom 22. Eh, září 2015 se bude hlasovat a tedy tam se budou nejprve zkoumat pozměňovací návrhy a poté se o nich bude hlasovat. Souhlasíte s tím? Richard. Dobře, e a tím se dostáváme e, k poslednímu bodu na programu, a to je návrh na řízení Evropského parlamentu o pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu. Tedy vracíme se k tomu, o čem jsme již hovořili. Tedy pravidla pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu e, a Tímto novým návrhem se nahrazuje rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a komise ze dne 19. dubna 1995 a zpravodajem je pan Atondo. Já e, již nebudu déle zdržovat vysvětlováním. Už jsme začali hovořit na toto téma s lucemburským e, předsednictvím a AFKO toto řešilo naposledy 5. května a já předpokládám, že nám teď v první řadě eh, poskytnete informace o dvou věcech. Jednak technické eh, pracovní zasedání, které proběhlo 18. června a potom poslední vývoj, ke kterému pravděpodobně došlo ve skupině pro obecné záležitosti rady. Takže tímto vám uděluji slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velice stručně. Já jsem žádal panu, pana, paní předsedkyni Hübner, aby mi dala možnost informovat členy výboru AVKO o stavu, v jakém současně jsme, protože skutečně v posledních červnových dnech Došlo eh, k situaci neklidu a já si myslím, že mou povinností je informovat členy výboru o vývoji této události, této záležitosti. Připomínám, jaká je situace v této otázce. Eh, také už jsem se o tom zmínil, když jsme diskutovali o lucemburském předsednictví, s lucemburským předsednictvím a sice parlamentem v roce 2013 eh, eh, byla schválena zpráva Davida Martina, která byla završením vyjednávání které neznamenalo ale, eh, které nebylo vypracováno z dohod, v dohodě s radou a s komisí, protože tam prostě nedošlo k té dohodě. A parlament schválil tuto zprávu, aniž, protože nechtěl, aby propadla, ale eh, teď tedy se nacházíme v té situaci, že výbor AVKO a paní předsedkyně Hübner reklamovala na radě a komisi zahájení dialogu proto, aby se vytvořili nové kontakty. A během toho období, které už máme za sebou v tomto prvním semestru, jsme hovořili, a já jsem hovořil několikrát s lotyšským předsednictvím, hovořili jsme, také psali jsme dopisy a dosáhli jsme nakonec toho, že bylo možno zorganizovat schůzi 18. června s komisí i s radou. Podmínky byly takové, že to zasedání mělo být neformální a odborné, protože rada neměla mandát k tomu, aby mm, tomu zajala nějaký postoj obecný. A při, několik hodin před tímto zasedání, které bylo svoláno tady z parlamentu, se všemi zpravodaji, lépe řečeno s celým týpem i právní službou každé politické skupiny, Několik hodin, jak už říkám předem, lotyšské předsednictví mi poslalo e-mail, aby mi sdělili, že se nemohou účastnit této schůze, protože rada, na radě došlo k blokující menšině. A došlo mezi tím k nové právní eh, zprávě ze strany, k nové zprávě ze strany právní služby rady a e, tam mělo, rada to měla prostudovat před organizování společné sůzky. A já jsem požádal lidské předsednictví, aby přišlo další den a vysvětlilo nám to, protože zástupci všech politických skupin to měli být a kromě toho také zástupci Evropské komise. A já jsem se sešla ráno nejprve s lotyšským předsednictvím. A mm, to 18. Mm, června byla jako pozorovatelka a viděla, jak vzniká dialog mezi komisí a parlamentem s ohledem na problémy související s touto zprávou. Mm, jednali jsme flexibilně, hledali jsme vždycky nějakou dohodu na základě vyjednávání, která se konala před schválením této zprávy bývalým parlamentem. Čili vyjednával se v minulém legislativním období, mm, které nevedlo k tomu, že by tedy došlo k dohodě mezi všemi třemi institucemi Evropské unie. Co se stalo od té doby? Od té doby náš protest a způsob, jakým rada pohlížela na to, jak se snažíme diskutovat o této záležitosti, vedla radu pro obecné záležitosti k analýze, do jaké míry rada může zůstat na okraji eh, dialogu, který navrhl parlament. A v tomto okamžiku Rada vypracovává oficiální odpověď paní předsedkyni Avka Hübnerové, aby projevila svou vůli se toho dialogu. Já jsem se snažil to vysvětlit. My jsme byli prostě před blokací informace, kterou jsem měl předtím a teď to vlastně potvrdil uh, lucemburský ministr, který řekl, že rada nebude klást překážky k tomuto dialogu. Mně bylo řečeno, že tady existuje celá řada politických i právních námitek, které již částečně vyřešili a které aktualizovali v nové zprávě. My víme, že tady jsou velké právní námitky i politické námitky týkající se zprávy, kterou schválil parlament, ale dobrou zprávou je, a to potvrdil dnes ministr Lucemburský, že lucemburské předsednictví bude akceptovat tento dialog eh, a Nejprve bude tedy odborná eh, schůzka, aby se zjistilo, kde jsou problémy. A bude-li vůle k vyjednávání, pak ano, pak oni by měli mít mandát rady pro vyjednávání s námi a samozřejmě my také bychom um, ustanovili nějakou metodu, jakým způsobem bychom postupovali ve třístranných jednáních eh, s radou a komisí. Mně se zdálo nezbytné informovat členy našeho výboru o stavu, eh, který, ve kterém jsme dnes, ale doufám tedy, že Rada pro obecné záležitosti schválí dopis, v němž vyjádří přijetí přijetí našeho návrhu a vlastně to lucemburský ministr dnes potvrdil a já očekávám, že v září po této neformální schůzce bude zahájen dialog, o kterém vás budu samozřejmě i nadále informovat. Díky. Chtěla bych říci, že mě samotnou zaujalo příznivě, mm, jak reagovalo lucemburské předsednictví po té formě embarga, kterou e, vedlo předchozí předsednictví, čili to považuji za povzbudivé. A chtěla bych e, vám také poděkovat, e, vám, pane kolego, i také naší předsedkyně paní Hybner, za to, že na tyto aspekty stále kladete důraz, protože když budeme dále odolávat, tak bychom mohli vyhrát. Vzhledem k pokročilé hodině, tak se asi blížíme ke konci, ale pozor, ještě musím hovořit eh, o plánu příštích schůzí, jestli souhlasíte. A vlastně to ani není potřeba. Vy plán příštích schůzí máte, takže, co bych vám řekla? Samotnou mě to napadlo, ani mi to tady nemuseli napovídat. Přeji vám hezké léto a příští schůze bude kdy pak chcete vědět, kdy budou příští schůze, takže je to ve čtvrtek 3. září tohoto roku od 15 do 18.30 v Bruselu. Od 15 do 18.30 v Bruselu, jak již bylo řečeno. Následující schůze Nehlučte prosím. Další bude 21. září. A ten zbytek už víte. Takže hezké léto.